Takže dámy a pánové. Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré ráno. Jsem rád, že jsme se tady sešli. Je mi ctí, eh, že předseda Fortiga mě přenechal z formálních důvodů předsedání při hlasování o novém předsedovi a poté nový, nová předsedkyně eh, nebo nový předseda pak zaujme toto místo, pak budeme volit místo předsedy. A jak jsem to pochopil ze strany politických skupin, nezdá se mi, že by ten proces měl být moc složitý, ale z formálních důvodů vás tedy musím informovat, že pokud šest členů výboru E, pod výboru, abych byl přesný, by chtělo tajné hlasování, pak bychom e, hlasovali elektronicky, ale jak jsem vyrozuměl, tak e, zdá se, že není vůle po tajném hlasování. Takže já ale z formálních důvodů prohlašuji, že tedy jsme usnášení schopni, je tady dostatek členů a chtěl bych se vás tedy zeptat, zda si někdo přeje požádat o tajné hlasování. Není tomu tak, takže můžeme pokročit a podíváme se eh, na koordinátory politických skupin, co navrhují pan von Orden. Děkuji. Já navrhuju Ana Fatiga za předsedu výboru. Byla výborno, výborně předsedala za posledních eh, dva a půl roku. Víme, že má velké zkušenosti i z minulosti, ze své ministerské funkce, takže já Anu doporučuji za předsedkyni. Děkuji panu von Ordenovi. Takže pane Fortiga, nebo paní Fortiga, předpokládám, že kandidujete. Dobrá. Takže kdo hlasuje eh, pro aklamací? So, so... Dobrá, takže tolik krátká historie mého předsedání ve výboru a paní Fatiga, eh, je to na vás. colleagues, good... Takže dobré ráno, kolegové. Já vám velice děkuji za tento okamžik. Jsem vám vděčná za důvěru. Já jsem v předchozí polovině mandátu si kladla za cíl usnadňovat Eh, faktickou debatu v podvýboru a mm, brát jak si a, a beru eh, vaše dnešní rozhodnutí jako úspěch této mé politiky a děkuji všem členům podvýboru za účast a Eh, přispění k celkovému eh, příznivému duchu našich rozprav. A nejprve bych, eh, především bych chtěla poděkovat odstupujícímu předsednictvu, místopředsedům podvýboru za podporu i sekretariátu SEDE. Já jsem pod výboru mohla předsedat za e, jaksi fungování tří šéfů sekretariátu a vždy ta spolupráce byla velmi pozitivní, takže všem třem e, děkuji a očekávám, že naše spolupráce bude i nadále velice úspěšná. Děkuji všem spolupracovníkům za tuto spolupráci. Paní Elizabeta Petrobana tady teď není. Ona nás opustila a šla do AFETu, takže blahopřeji novému předsedovi AFETu k jejímu získání, ale naše složení bude také výborné, mnoho kolegů. Tady zůstává. V další části Eh, voleb. Doufám, že postoupíme stejně rychle jako v té první části, takže bez dalšího zdržování bych bych eh, chtěla říct, že budeme postupovat stejně, to znamená, teď eh, budeme postupně volit místo předsedy jednoho po druhém. A po nominacích rozhodneme i o způsobu volby. Doufám, že i prvního místo předsedu zvolíme aklamací. Rozumím tomu tak, že pan Gáler chce navrhnout kandidáta na prvního místo předsedu ano, děkuji paní předsedkyně. A dovolte mi, abych i já vám poblahopřál k vašemu znovuzvolení. Za frakci EPP bych chtěl navrhnout dlouholetého místopředsedu pana Christiana Ehlera, který disponuje velmi dlouhou dlouholetou zkušeností a vnáší do té, práci, do, do té práce eh, mnoho podnětů. To znamená, že jako prvního místo předsedu navrhuji Christiana Ellera. Jsou nějaké další kandidatury? Ne? Takže se vás ptám, jestli můžeme zvolit pana Ellera. aklamací. Eh, můžete projevit svoji vůli? Dobře, já vám děkuji a blahopřeji vám. Prosím, posaďte se tady na pódiu. A nyní se dostáváme k druhému místopředsedovi. E, ještě jednou předávám slovo panu Gálerovi. Toto téma je pro EPP důležité a proto jsme předložili návrh, i pokud jde o druhého eh, místopředsedu, i pan kolega Jaromír Štětina se eh, tedy osvědčil jako místopředseda, je zkušený, to znamená, že já ho, jako EPP navrhuji za druhého místopředsedu. Eh, dobře, děkuji a mohu tedy navrhnout stejný postup. Milí kolegové, souhlasíte s touto kandidaturou? Děkuji vám a prosím pana Štětinu, aby se tady posadil na pódium, na pódium a e, blahopřeji mu. Pan Bustináru chce taktéž něco navrhnout? A, ano, tak pan koordinátor, pan Pasku, omlouvám se. Jde tedy o kandidaturu na místo třetího místo předsedy výboru. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí, že mohu navrhnout kandidaturu pana Zákama, který se osvědčil během prvního eh, pololet, dvou a půl let. To znamená, že eh, pan kolega s námi dnes nemůže být, protože je v Londýně. V Londýně se odhrávají velmi, velmi důležité věci, takže musí být u toho, ale já doufám, že jeho práce v druhé polovině legislativního období bude minimálně stejně kvalitní jako v té první. A e, máte jeho potvrzení, že tedy chce kandidovat, takže já, milí kolegové, navrhuji stejný postup. E, pan Zankán je velmi známý, to znamená, že ho můžeme schválit e, aklamací. E, Děkuji a v tom případě prosím pana Kuzo, aby navrhnul další kandidaturu. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych vám nejprve poblhopřál k vašemu znovuzvolení. Za frakci GUE bychom rádi navrhli paní Sabine Lusing. Byla místo předsedkyní i v první polovině legislativního období. Všichni znají a doufám, že tedy tato kandidatura se setká s vaším souhlasem. Budeme tedy postupovat stejně i pokud jde o zvolení čtvrtého místo předsedy. Děkuji. A já tedy prosím místo předsedy, aby se přesunuli sem na pódium prosím i čtvrtou místo předsedkyně, aby tak učinila. Děkuji vám, milí kolegové, za hladký průběh tohoto hlasování a nyní bude následovat dvouminutová přestávka, tak abychom měli čas přivítat naše hosty, účastníky prvního panelu naši, našeho řádného zasedání. Dobře, Právě mi bylo řečeno, že všichni místopředsedové by se teď mohli nechat společně vyfotit a kromě toho musíme změnit zasedací pořádek na pódiu. Takže prosím, přijďte sem, abychom se vyfotili. Jo, určitě vám to ukážu. Thank you.

well-known Colleagues, may I ask you... Milí kolegové, prosím vás, jste se opět posadili. Dovolte mi, abych zahájila druhou polovinu eh, tohoto legislativního období v rámci podvýboru SEDEP. pro bezpečnost a obranu. Všechny vás vítám a jako obvykle bych vás ráda upozornila na to, že naše zasedání je přenášeno prostřednictvím webstreamu, tlumočení, tedy je zajištěno především pro členy, plné členy výboru SEDE. Máme před sebou velmi zajímavé dva dny. Dnes dopoledne, dnes odpoledne, to budeme začínat v 15 hodin a zítra dopoledne. Dovolte mi, abych vás tuto chvíli požádala o schválení pořadu jednání. Pokud k tomu nikdo nemá žádné výhrady, dobře, takže pořad jednání můžeme považovat za schválený. A nyní musíme schválit tři zápisy z našich předchozích zasedání. První zasedání se konalo 9. 10. listopadu, potom 28. listopadu a následně 8. prosince. Do konce našeho dnešního zasedání máte čas na to, abyste předložili případné výhrady pokud se žádné výhrady neobjeví, budou všechny tři zápisy tří zmiňovaných schůzí považovány za schválené. Nyní několik oznámení předsedkyně. Počítáme s tím, že rozšíření byro sede se sejde bezprostředně poté, co skončí zasedání výboru SEDE 6. února. Tím pádem zvu všechny koordinátory, aby se tohoto zasedání rozšířeného byra zúčastnili, protože to bude první zasedání rozšířeného byra v druhé polovině legislativního období. A nyní mi dovolte, abych představila první bod našeho dnešního programu. Je to naše téma, téma výboru SEDE, naše iniciativa, konkrétně iniciativa pana místopředsedy Ellera. Začali jsme se zamýšlet nad přípravnou akcí pokud jde o výzkum EU v oblasti obrany a je, mně je v tuto chvíli velmi c, velkou ctí, že mohu přivítat dva velmi vážené hosty. Doufám, že eh, máme před sebou velmi zajímavou diskuzi. Nejprve je to Filip Hojné, ředitel ředitel z generálního ředitelství eh, pro růst a jeho eh, oblastí zájmu a působnosti je eh, politika kosmu, Kopernikus a obrana. Druhým hostem, druhým účastníkem dnešní diskuze je ředitel EDA Evropské agentury pro obranu Denis Rožer. Jehož oblast působnosti je takřka totožná. Milí kolegové, Předávám vám slovo. Nejprve promluví Filip Chyné eh, z Evropské komise z DG GROU. Děkuji, paní předsedkyně. A ještě jednou blahopřání k vašemu znovu zvolení. Dnešní téma, což jsou přípravné kroky, bych rád zasadil do specifického rámce, ve kterém probíhají. Tyto přípravné kroky představují první fázi směřující k budoucímu výzkumnému evropskému programu. A jak bylo rozhodnuto při schválení akčního plánu pro obranu, představa o obraném výzkumu na evropské úrovni bylo eh, podpořit silnou průmyslovou základnu, která by byla novátorská a konkurenceschopná. Mezitím pan Juncker vznesl myšlenku, že by také vznikl fond pro obranu. A tento fond pro obranu by doplnil eh, výzkumné snahy, které jsou v rámci těchto přípravných kroků a potom ve výzkumném programu. A konec konců, a o tom se vlastně ještě jedná na úrovni Evropské komise, abychom zachovali určitou soudržnost eh, mezi výzkumem a eh, rozvojem kapacit. Tento výzkumný fond by zahrnul eh, výzkum a vývoj, abychom si zachovali určitou míru koordinace a v tom fondu by byla část výzkumná, což by byl výzkumný fond, tak, jak jsme si jej představovali v první řadě a byl by zdvojen také možností pro rozvoj kapacit. Musím říci, že myšlenka tohoto výzkumného programu eh, vznikla velmi brzy a už jsem o tom eh, před vámi hovořil, protože myšlenka na obraný výzkumný fond souvisela s vytvořením a realizací výzkumného fondu pro bezpečnost a před ní také předcházely tedy přípravné kroky. Takže pokud jde o tyto přípravné kroky, eh, vlastně tato, tyto přípravné kroky představují zkoušku, pokud jde o vytváření modalit pro budoucí výzkumný program. Ale také je třeba vzít v úvahu v budoucích příslušných dokumentech specifické rysy, které eh, mohou vzniknout, eh, pokud jde o výzkum, v oblasti obrany. A když eh, hovořím o výzkumu pro obranu, měl bych to pojmout šířeji, protože tento výzkumný fond bude také zřejmě mít eh, součásti, které budou duální a budou se týkat i bezpečnosti. Ale tady bude bezpečnost eh, méně významná oproti obraně. Je třeba také vědět, že první eh, rozměr tohoto programu je rozměr rozpočtový. Došlo k několika konzultacím a také jsme vzali v úvahu to, co je v současnosti na úrovni členských států prováděno v oblasti výzkumu. A dospěli jsme k finanční obálce 500 milionů ročně, což v dob- pokud je o sedm let, bude-li navržen víceletý finanční rámec, a to bude tedy zřejmě na sedm let, tak ta částka by představovala 3,5 miliardy. Je třeba také vidět, že je to poprvé, kdy Evropská unie bude přímo vstupovat do výzkumu v oblasti obrany. Zajisté jsme měli výzkumné projekty a tyto projekty probíhají v rámci bezpečnostního programu, ale to se týká skutečně duálních eh, aplikací, kde to užití je ve značné míře civilní a ne tolik vojenské pustím se do podrobností u těch přípravných kroků, ale je důležité vidět a posuzovat eh, tyto přípravné kroky v rámci budoucího hodnotového řetězce, který samozřejmě také bude zahovat eh, zcela konzistentně eh, výzkumné projekty, kde je třeba provádět výzkum na evropské úrovni protože existují určitá technologická úzká místa a e, řádové úspory také znamenají, aby tyto projekty probíhaly na evropské úrovni. Avšak e, takový projekt by nevylučoval výzkum na úrovni členských států, veřejnoprávními orgány, anebo kvazi veřejnoprávními, a také samozřejmě výzkum který je realizován v průmyslu. A vlastně další článek tohoto řetězce by začlenil tyto jednotlivé výzkumné póly a umožnil by rozvoj kapacit, které by, pokud jde o kapacity, byl zvolen vlastně dopředu členskými státy. Samozřejmě eh, nad rámec komunitárních prostředků, které budou určeny pro výzkum, existuje také potřeba předpokládat prostředky, které by měly být eh, mezivládní svým charakterem, ale nevylučovaly by možnost, že do toho vstoupí také komunitární prostředky abychom mohli rozpočtově podpořit eh, rozvoj kapacit, které budou spojeny s výzkumem, který bude probíhat. A to je zcela logické, podle mého soudu, ale je velmi důležité, aby existoval tento hodnotový řetězec a abychom mohli prokázat zejména vám, Evropskému parlamentu, jako rozpočtovému orgánu, že rozpočet, který budeme požadovat na obranu, nebude vyústěvat v projekty, které skončí někde v šuplíku. A, ale skutečně ty prostředky se dostanou do integrujících eh, společností, podniků, aby mohly být finalizovány. A pro mě bylo velmi důležité zasadit ty přípravné kroky do vlastně tohoto kruhu, který by měl dovést nejen ke koordinaci, ale také k trvalému kontaktu mezi rozvojem kapacit a výzkumem. Tak, aby investované prostředky byly využity skutečně optimálně. A co nejlépe. A v tomto směru je rok 2017 klíčový, protože jsou právě tyto přípravné kroky, o kterých hovořím, zahájeny. A abychom k tomu dospěli, komise pracovala e, poměrně intenzivně od roku 2014 vzhledem k výzvám a povinnosti e, úspěchu, protože věříme, že tyto přípravné kroky budou úspěšné a vlastně připraví cestu pro to, co připravit má, tedy výzkumný program. A když hovoříme o výzkumném programu, tak ten by vlastně měl vzniknout v základě návrhu komise již příští rok. Protože to bude jeden z právních základů pro budoucí víceletý finanční rámec. A tady budeme, věříme, že budeme moci kolegiu nabídnout eh, návrh eh, někdy v červnu, červenci 2018, který by vám byl předán v rámci návrhu nového víceletého finančního rámce. Komisařka Běnkovská svolala pracovní skupinu významných osobností, které představují, které obsahuje promyslníky, poslance, zástupce delegací a agentur pro vyzbrojování, zástupce velkých nadnárodních skupin, abychom zjistili, jaké jsou možné obsahy evropského programu, který by byl vázán na obranu. A tato skupina eh, připravila zprávu na začátku roku 2015, kde byly uvedeny hlavní směry, kterých se komise držela při koncipování eh, přípravných kroků. A svým způsobem se také promítnou do obsahu výzkumného programu. Také jsme úzce konzultovali s think tanky, které existují a které se specializují na oblast obrany a některé body byly ověřeny také s příslušnými rezorty obrany členských států a evropských združení eh, obraného průmyslu. První věc, kterou jsme vyvodili je, že výzkumný program, tak jak existuje s civilním určením Horizont 2020, eh, představuje dobré východisko, ale samozřejmě vzhledem ke specifickým rysům eh, je třeba tento základ přizpůsobit, abychom zohlednili charakteristické rysy trhu v oblasti obrany, ale také specifické rysy zařízení a vybavení a obecně za to specifické rysy průmyslu obrany, obraného průmyslu. Jak jsme o tom hovořili ve vašem podvýboru, tyto rysy, které se pojí s obecným rámcem který je vlastně kostrou eh, horizontu 2020, tak, tak vlastně vznikl celkový rámec těchto přípravných kroků. A, a pokud jde o řízení těchto přípravných kroků, eh, tak jsme použili přístup velmi podobný tomu, eh, co předpokládají výzkumné programy v jiných oblastech, to je vytvoření neformálního eh, výboru s členskými státy, abychom připravili strategii přípravných kroků a realizační pravidla i program. A samozřejmě jsme potřebovali, protože komise nemůže v současnosti překročit rámec svých kapacit vlastně vedoucího projektu, museli jsme na, eh, najít eh, aktivní součásti, které budou realizovat projekt. A tady jsme se opřeli o Evropskou obranou agenturu. A tato volba povede Evropskou obranu agenturu, aby podepsala s námi dohodu o delegování pravomocí, kde se upřesní pravomoci a modality pro obě strany, tak, abychom mohli úspěšně realizovat tyto projekty. A když byl tento eh, institucionální rámec vytvořen, bylo třeba stanovit také jednotlivá témata. A tady jsme měli několik možností. A bylo třeba také pamatovat na to, že přípravné kroky v oblasti výzkumu, aniž bych chtěl provokovat, není v hlavní oblasti určen pro samotný výzkum. E, přípravné kroky, pokud jde o výzkum v, ve vojenské oblasti, v oblasti obrany, má za cíl ověřit, zda máme příslušné kapacity a jaké by měly existovat modality, aby úplný výzkumný program mohl být prováděn na evropské úrovni. Jinými slovy, přípravné kroky budou určitě eh, dávat výsledky v oblasti výzkumu, ale hlavně nám umožní eh, rozpracovat institucionální procedurální aspekty, některé právní aspekty, které souvisejí eh, s programem v oblasti obrany a které jsou pro takový program eh, specifické. Například, každý asi pochopí, že citlivost některých eh, otázek a omezený, omezené šíření dokumentů, které s tím souvisejí, neumožní využívat postupy komitologie, které jsou běžné. Bude třeba samozřejmě vytvořit speciální modality, abychom uchovali jistou důvěrnost pro tyto dokumenty. A souběžně právo duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví v rámci těchto kroků budou muset samozřejmě být nikoli pozměněny, ale upřesněny a upraveny tak, aby co nejlépe odpovídali eh, rysům kroků v oblasti výzkumu. A témata, která byla zvolena pro tyto výzkumy, jsou platformy, jako jsou drony, s možností tedy demonstračních postupů, komunikace a ochrana eh, ozbrojených sil a systém eh, vojáka budoucnosti. Budeme u zbytku postupovat podle hrubých rysů, jako u každého výzkumného programu, tedy budeme mít pracovní program na ročním základě, kde pro každé z těchto témat budeme stanovovat konkrétní cíle a samozřejmě v oblasti finanční jsme požádali parlament, abychom mohli vyhradit 90 milionů na tři roky. Ty budou rozděleny následovně. Pro tento rok 25 milionů a doufám, že tato snaha bude pokračovat, protože to, co vám řeknu, to jsou jenom určitá přání. 35 milionů požadujeme na rok 2018 a 30 milionů na rok 2019. Celkem 90 milionů. A snad během fáze otázek a odpovědí mi položit eh, konkrétní dotazy na zprávu duševního vlastnictví, také na eh, to, jak bychom mohli řešit, eh, pokud je o exportní modality pro členské státy, tak vývoz výsledku výzkumu zbraní v rámci přípravné fáze, ale prozatím moje odpovědi budou poněkud neurčité, protože e, typickým charakterem přípravných kroků je právě e, čelit těmto situacím a spolu s, se stranami a s účastníky tohoto projektu je právě třeba řešit tyto výzkumné cíle. Ale nepochybuji o tom, že tak jako v Horizontu 2020 mm, debata bude mnohem vášnivější, když budeme mít e, výzkumný program hotový. A ta diskuse bude mnohem vážnější, pokud je o modality realizace, než o, když hovoříme o samotném programu. Pokud je o samotný program, tak jde o rozpočtování a politiku a, a tam většina se shodne na stejných cílech. Ale pokud hovoříme o prováděcích modalitách, tak tam se e, prosazují národní zájmy a to většinou, tam jsou většinou ty debaty jsou mnohem e, zajímavější podepíšeme dohodu o delegování pravomocí s agenturou co nejrychleji. Myslím, že to bude v březnu 2017. A spustíme tedy ty přípravné kroky právě k tomuto datu. A je zcela zřejmé, že rok po roce budeme připravovat pracovní programy a s ukončením přípravných kroků a snad eh, se specifickou ukázkou výsledků v roce 2019. A každý si asi všimne, že přípravné kroky budou končit a již budeme mít navržený výzkumný program. Protože vzhledem ke lhůtám v parlamentu a radě pro víceletý finanční program komise předloží balíček VFR v roce 2018 v polovině roku. Takže nejdříve eh, vyhodnotíme průběžně jednotlivé projekty v rámci přípravných kroků, zejména to vyhodnotíme v polovině období po roce a půl a potom v rámci legislativního postupu, pokud bude třeba provést změny, abychom eh, doladili eh, modality u přípravných kroků, tak to bude ještě pořád možné. Chtěl bych eh, skončit eh, těmito slovy. My vstupujeme eh, u Fondu pro obranu a u výzkumného programu a u těchto přípravných kroků do, na neznámou půdu na evropské úrovni. A je velmi důležité, abychom pokaždé, kdy vlastně volíme jiné postupy, kdy navrhujeme pro přípravné kroky, ale také pro výzkumný program. Eh, některé postupy a ustanovení, která neexistují jinde, musíme si ověřit, nakolik si to jednotlivé subjekty jsou schopny přivlastnit. Proč bychom neměli přijít s programem, který na papíře vypadá skvěle, kde všechny problémy byly již vyřešeny, ale který průmysl nechce a členské státy eh, necítí žádný zájem o takový program. Potřebujeme maximální ponaučení z těchto jednotlivých eh, postupů, potřebujeme dialog, který bude probíhat eh, s členskými státy a s průmyslem, protože tento program je pro členské státy a průmysl. Není to, není to pro právníky eh, komise parlamentu a pro komisi samotnou. Věřte, eh, vážení poslanci, je to úkol, který si musíme připomínat každý den. Je to program, který ve skutečnosti je čistě určen pro to, aby byl přijat a využíván subjekty, které prozatím znali jenom eh, národní subjekty, kteří se všichni znají a kteří eh, uvidí, že přichází e- e- evropský program jakožto finanční nástroj, ale také jako právní položku, která eh, nás dovádí do známého prostředí změn, a nových postupů a zvyků, které se nehodí pro jejich obor. Děkuji vám, vážená paní. Děkuji, pane řediteli. A nyní bych navrhla, abychom postupovali trošku odlišně. Byla jsem informována, že pan ředitel bude muset nás opustit za chvíli, takže já navrhuji, abyste nyní eh, hned mu kladli otázky a první má slovo pan Gáler. Ano, děkuji a děkuji také vám, pane řediteli Brune, za velmi detailní prezentaci. Jsem rád, že se nacházíme tam, kde se nacházíme. My v parlamentu eh, jsme se tady již soustředili na pilotní projekt a přípravné akce a eh, nyní je hlavním, hlavní oblastí naší, našeho zájmu ten vlastní program. Rád bych zdůraznil, že pokud jde o tento projekt, tak mně jde skutečně o evropskou přidanou hodnotu. Domnívám se, že vedle těch aktivit, které eh, probíráme tady, musíme dát pozor na to a dbát na to, aby členské státy i nadále eh, se soustředili na to vlastní těžiště výzkumu v oblasti obrany. A pokud jde o ty my se o to, co konkrétně děláme tady na evropské úrovni, tak na to potřebujeme, nebo k tomu potřebujeme tu přidanou hodnotu, ale nemělo by to být tak, že se ty peníze budou eh, přesouvat a že to, co se ušetří na národní úrovni, se tady eh, potom vynaloží na úrovni evropské. Na, tom bychom si měli dát, na to bychom si všichni měli dát pozor. A pokud jde o výzkum v oblasti obrany, tak chci zdůraznit ještě jednu věc. E, zboží oblasti dvojího užití, tam e, máme v rozpočtu zahrnuto až do roku 2020. Vy jste o tom hovořil. E, já to chci také zdůraznit, abychom si na, na to dali pozor. Mm, musíme si uvědomit, že na to tedy již v rozpočtu jsou prostředky vyhrazeny. Budu mít ty otázky. Pokud je o další finanční období, o další program, máte spíše za to, že tento program eh, bude realizován v rámci výzkumného eh, programu, výzkumného rámce, anebo chcete, aby to byl zvláštní program. Jaká je tedy vaše konkrétní představa? A nyní základ financování, protože tomto smyslu nebo v tomto ohledu existují různé varianty. V článku 41 se říká, že jde tedy o provozní eh, výdaje, které by také měly být předměty, předmětem unijního rozpočtu eh, s výjimkou toho, pokud by tyto provozní výdaje měly nějaké vojenské implikace. Eh, a je to tedy článek 41.2 anebo eh, článek 179, kde je řečeno následující, zatímco tedy chceme eh, provoz, nebo pod, podporovat veškeré eh, výzkumné aktivity, které jsou v souladu se smlouvami považovány za důležité. To by potom byla druhá varianta. To znamená, že se ptám, o který článek se budeme opírat. A poslední otázka se týká horizontu 2020. To je tedy milník, který leží, nebo mm, časový eh, eh, eh, program, který je tady určitý mezi stupněma. já bych se rád zeptal, jak chcete překonat ten rok, který tady vznikne jako mezera. Mělo by to být na základě jako financování se členskými státy, to by byla také taková možnost, nebo máte nějaké jiné představy? Máte, nebo zmínil jste dohodu delegací, kterou plánujete společně s Evropskou obranou agenturou. Tady, tady bychom také měli zohlednit eh, práva parlamentu a já bych se vás rád zeptal, jak toho chcete dosáhnout. Děkuji. Sir Buchner. Děkuji, pan Buchner. Vielen Dank und... Děkuji a dovolte mi, abych vám poblahopřál k vašemu znovuzvolení. Já mám podobné problémy vy jste řekl, že se tady dostáváme do neprobádaných oblastí. A proto se ptám, jestli je možné něco takového podniknout, aniž bychom o tom vedli zásadní diskuzi. Ty peníze, které máme k dispozici, se nezví, ne, nenafouknou. Jejich objem nebude vyšší, to znamená, že je musíme vzít někde jinde. Sice se jedná v uvozovkách pouze o 90 milionů, ale přesto se domnívám, že se jedná o principiální otázku a kromě toho se, se musíme ptát, jak to bude pokračovat dál. Domnívám se, že bychom to měli pojmout exaktněji, že k tomu tedy potřebujeme nějakou legislativu a nebo alespoň něco, co by zajistilo účast parlamentu. A rád bych navázal na to, co právě řekl pan Gáler, není možné, pan Eller, pardon, není možné, eh, aby tady existoval takovýto program a aby zároveň nebylo přesně stanoveno, jak to bude dále vypadat s výzkumem na národní úrovni, jak, v jakém smyslu eh, ten výzkum na národní úrovni bude pokračovat. Co tím chci říct? Je velmi důležité zajistit koordinaci mezi evropskou národní úrovní A otázka zní, jestli je potřeba vytvářet takovýto program, který eh, povede k tomu, že vezmeme peníze někde jinde a který povede k tomu, že budeme vytvářet novou instituci nebo nové eh, struktury. Dobrá, děkuji. Doufám, že jsem nepopletla pořadí řečníků, ale každopádně teď dávám slovo paní Aně Gonmeš. Děkuji, ne, jasně, já vám blahopřeji ke zvolení, jakož i ostatním členům eh, předsednictva výboru. Děkuji vám za uspořádání této diskuse. A opravdu jsem přesvědčená, že je na čase, aby jak si naše eh, vedoucí představitele, jak si, aby je postihla politická moudrost, protože není možné, aby eh, finanční a politické základy tohoto jinak pokročily a eh, protože tady my si přejeme, aby agentura mm, vedla určité kapacity se zapojením všech členských států. To je klíčové bez ohledu na to, že někteří člen, některé členské státy třeba jsou dál už v způsobu zapojení do tohoto projektu. Podstatné je, aby projekt byl otevřený každému, kdo do něj může přispět, ale prostě už musíme se posunout dopředu a Máme tady prostě kapacity dvojího užití, které evidentně potřebují financování ze strany komise nebo společné financování eh, z přispění členských států a za stávající mezinárodní situace při těch eh, důsledcích, které to má pro Evropu třeba v v důsledku kroků prezidenta Trumpa, tak to naši eh, politici se budou dál eh, obracet na druhou stranu a, a to my přece nemůžeme připustit. Já věřím v evropský projekt a to ten vyžaduje kapacity mm, především v mm, obraně a toto musí být dobře financováno a řízeno. Děkuji. Paní Lösing. Já vielen Dank. Děkuji. Souhlasím s otázkami a komentáři pana Buchnera. Ráda bych ještě jednou upozornila na to, že jsme výbor, který se skládá ze zástupců občanů z jednotlivých členských států. A byť pan Gáler řekl, že je to převážně financováno z prostředků členských států, tak jsou tu i prostředky Evropského parlamentu, respektive Evropské unie. Vy jste hovořil o tom,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 by měla být přivětivější vůči průmyslu a já jsem to pochopila takřka tak, že my jako poslanci Evropského parlamentu bychom od toho, od toho takřka měli dát ruce pryč a to je pro nás jednoznačně nepřijatelné. Hovořil jste o pracovní skupině, já si myslím, že myslíte tu takzvanou skupinu osobností Group of Personalities, já jsem o tom četla. Uh, únoru roku 2016 Institut bezpečnostních studií zveřejnil výsledky této pracovní skupiny a toho se týká i moje první otázka, protože byla řeč o 500 milionech euro na evropský obraný výzkum a to, je, to jsou jiné částky než ty, o kterých jste hovořil vy. Pokud jsem správně informována, tak tato zpráva nebo tato částka byla převzata jak Evropským parlamentem, tak Evropskou komisí a mně připadala zajímavá ještě jedna věc. Pan Gáler se v tom vyzná lépe, protože pokud vím, tak právě on byl součástí té skupiny osobností. Velmi zajímavá je, zajímavé je složení této skupiny, protože podle mě to má eh, velkou výpovědní hodnotu. Eh, z více než poloviny tady eh, byli zástupci zbrojní lobby anebo zbrojního výzkumu, nebo instituty, které se eh, zbrojního výzkumu profitují. Nebyl tam ani jeden zástupce občanské společnosti, občanských práv anebo skupin bojujících za nebo prosazující mír. To znamená, že se ptám přítomných kolegů na jednu konkrétní věc. Nemáte pocit, že je ta situace dost vyhraněná v tom smyslu, že ta expertní skupina, která má v posledku rozhodovat nebo formulovat zadání, že je takto jednostranně složená? Ráda bych se vrátila k tomu, že se jedná o politické rozhodnutí, protože tady v posledku používáme prostředky Evropské unie a to zároveň znamená, že bychom se um, do toho měli zapojovat i my, co by poslanci Evropského parlamentu a zástupci evropských občanů. Měli bychom být tedy součástí toho rozhodovacího procesu, to je moje, můj názor, moje otázka a ptám se vás, jak to vidíte. Bardzo proszę. Pan poslanec Bogdan Zdrojevský, prosím. Blahopřeji, paní předsedkyně, k vašemu zvolení. Dnes ráno. A chtěl bych zdůraznit, že je pravda, že musíme pokročit, nemůžeme se teď zastavit. A to, co říkala paní Gomeš, s tím lze jedině souhlasit. Mám já jenom jednu otázku, která se týká otázka kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti e, ve vesmíru. Nastala dramatická situace e, s problémem celé e, řady jaderných hodin na satelitech a víme, že potřebuje, že byly tenkrát potřeba takovéto nouzové hodiny svého času, ale ne, nevím, jestli zjistíme, co bylo příčinou toho problému, jestli to tedy může způsobit problém ze země. A moc by mě zajímalo, jestliže taková instituce třeba jako ta vaše, mohla rozdělit své kompetence v případě, kdy je třeba reagovat na takovou situaci, tak aby veřejné mínění o těch problémech vědělo co nejdříve, protože jinak se eh, bude jaksi nižší eh, ten souhlas s výdaji. Rychlost reakce tady a rychlost informování veřejnosti eh, roz, je ovlivněno eh, dělbou kompetencí. Děkuji. Já mám taky podobnou otázku jako tady pan kolega. Týká se to, eh, to eh, toho, co se stalo v systému Kopernikus. A, ale ještě kolegovi dávám slovo. Velmi stručně. Ta skupina osobností vznikla v komisi po té, co parlament schválil pilotní projekt v oblasti výzkumu v oblasti dopravy. To znamená, že tím je v podstatě zadáno nebo dáno, jakým směrem se to vydá. To politické rozhodnutí padlo a komise na základě tohoto rozhodnutí potom zřídila skupinu. To znamená, že to v podstatě bylo pokračování tohoto rozhodnutí, které padlo tady v parlamentu a z toho podle mě vyplývá i složení té skupiny protože eh, v tom se odráží, nebo jsou do toho zapojeny jak členské státy, tak také průmysl, který eh, se tomu věnuje a ostatní skupiny eh, zkrátka nejsou tohoto průmyslového odvětví účastny, to znamená, že k tomu nemohou předkládat relevantní návrhy. Děkuji, pane řediteli Brune, můžete nyní tedy odpovědět poslancům? Děkuji vám, paní předsedkyně. Je tu celá řada otázek, která se týkala vlastního způsobu přijetí uvedených opatření. Pan Gáler právě zdůraznil, že parlament rozhodl o tom, že si přeje, aby přípravné akce byly přijaty před pilotním projektem a samozřejmě jakožto Eh, rozpočtový i legislativní orgán mm, o tom mm, bude spolu rozhodovat. Víte, že ten mm, rada bude také rozhodovat o tom obsahu eh, výzkumu, takže současně právní základ, eh, modality implementace a rozpočtové otázky spojené s těmito dvěma návrhy proběhnou v rámci běžného postupu. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, je, že komise se pustila do této neprobádané e, země na základě tří závěrů Evropské rady, která řekla, Pokusím se to parafrázovat v jedné větě, to, co oni uvedli ve třech různých odstavcích. A sice, jakmile potřebujeme v Evropě zbraně, tak bude lepší, když ty zbraně, které v Evropě potřebujeme, v Evropě vyrobíme, než abychom tu evropskou potřebu zbraní museli nakupovat v zahraničí, protože už bychom nebyli schopni si je vyrobit sami, protože naše obrané kapacity by tím eh, zanikly a zanikly by celá, celé velké kusy odvětví mm, průmyslové. Eh. Takže naše DG eh, neuvažuje o tom, že bychom se proměnili v, v něco jako Kostarika, to znamená celek bez armády to mm, jaksi ne. Mandát, který jsme dostali, eh, a skutečnost je taková, že Evropa je militarizovaná. A teď jde o to, jestli eh, ta militarizace má využívat zbraně v Evropě, nebo tento, tuto průmyslovou a technologickou základnu máme zrušit a nakupovat zbraně od Američanů, Rusů, Indů nebo jinde. Evropská rada třikrát rozhodla a není mým úkolem tuto rozpravu znovu otevírat. A, ale mnozí z vás to zdůraznili, že co se týče Alius, tam dojde k tomu, že určité úsilí, které bude přijato v rámci podpory eh, CSDP a podpory obrany povede k určitým dopadům, pozitivním dopadům v dalších odvětvích. Takže já také zodpovídám za eh, odvětví, které je toho paradigmatem, takže veškeré úsilí v oblasti vojenské nebo bezpečnostní eh, pro eh, vesmírná tělesa bude pozitivní také pro civilní kosmický výzkum a, a provoz. Takže tento výzkum bude složkou sice zvláštní, ale složkou ostatních výzkumných projektů v Evropě. To se týče konkrétnějších otázek ohledně toho, jak ta architektura bude fungovat, pan Gáler se mě ptal, jestli chceme směřovat ke společnému rámci nebo jestli budou dva výzkumné projekt, eh, programy, které budou zcela oddělené. Obě alternativy máme na stole. Já si myslím, že právní služba k tomu taky něco řekne pragmaticky. Já bych řekl, vzhledem k významným zvláštnostem vojenského výzkumného programu, tak pokud bychom ponechali společný rámec, tak se neobejdeme bez jednoho pilíře stávajícího výzkumu a jednoho pilíře obraného, i kdyby to mělo být zastřešeno nějakým společnou hlavičkou. Co je přínos špole, společné hravičky, to musíme zjistit, jestli jde jenom o e, nárůst byrokracie, tak pak bude lepší, když to budou dva oddělené projekty, programy. A chci zdůraznit taky, že automaticky těch 27 členských zemí, vzhledem k tomu, že to bude komunitární program s pravidly spojenými s komitologií, se tedy všech 27 členských zemí do toho programu zapojí a zúčastní. My si o tom pomluvíme, až bude ten eh, program rozvoje kapacit zralejší a protože neznám žádný eh, program kapacit, který by byl definovaný pro 27 zemí. Z pravidla to bývají třeba 3-4 státy, které budou společně pracovat na něčem. Koordinace s národním výzkumem je také velmi důležitá. Ta otázka tu zazněla, ale máme určitý odstup, protože v jiných výzkumných odvětvích kosmos, ale i bezpečnost. Při publikaci těch témat programu dochází k tomu, že průmysl nebo konzorcia nebo univerzity odpovídají hlásí se do těch programů jedině tehdy, kdy nejsou již zaměstnané v národních programech, takže ona je tady autoregulace v těch výzkumných programech, která tento mm, problém vyřeší i u e, obraného fondu. Co se týče rozpočtu, asi jsem to neřekl dost jasně, Přípravná akce představuje 93 milionů eur za tři roky, 90 milionů eur a až bude výzkumný program v rámci nového víceletého finančního rámce hotový, pak to bude těch 500 milionů ročně, které doufáme, že dostaneme. No to bude trvat 7 let, takže to dohromady bude 3,5 miliardy. A co se týče kybernetické bezpečnosti a vesmírné bezpečnosti, zmiňujete případ eh, hodin Galileo. Já si myslím, že to je spíš eh, chyba vady eh, koncepce, konstrukční vada, ale protože ten program je duální, tak v tom budoucím programu pro mě je nezbytné abychom měli eh, jaksi také tu složku kybernetické bezpečnosti, protože vidíme čím dál více, že není hranice mezi civilní a vojenskou kybernetickou bezpečností a velmi často prostřednictvím útoků eh, na civilní cíle mohou být ovlivněny i vojenské cíle. Takže také je jasné a komise už to uvedla ve svém sdělení o hybridních hrozbách. Je to oblast, kde musíme nahlížet jaksi terapeuticky na to, co teď máme, ale také preventivně. Protože v oblasti kybernetické bezpečnosti víme, že kdykoliv nastavíme překážky a systémy, tak zablokujeme ty systémy, kvůli kterým jsme tam ty překážky udělali, ale kybernetická bezpečnost eh, je zvláštní v tom, že hacker má vždycky náskok. Takže tento program kybernetické bezpečnosti, a to je velmi důležité a to stojí peníze, musí doplňovat program dohledu e, kybernetického prostoru, aby se co nejdříve detekovaly nové typy hrozeb, které se projeví. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Vím, že pospícháte takže můžete nás již opustit a já vám velice děkuji za vaše vystoupení a děkuji, že jste přišel mezi nás. A nyní bych dala slovo panu řediteli Diny Roži, ředitel EDA a bude tedy asi hovořit o praktických aspektech Děkuji, paní předsedkyně, blahopřeji vám ke znovu zvolení a děkuji vám za pozvání do tohoto podvýboru. Posledně jsem před výborem SED hovořil před dvěma lety. Teď pilotní projekt v rámci přípravných akcí eh, tehdy představoval pouze koncepční představy. A nyní Díky spolupráci mezi Evropskou komisí a obranou agenturou je tento projekt již v implementační fázi a přípravné akce už jsou uzavřené. Takže já se zaměřím na veškerý pokrok, který jsme učinili, naučení, které jsme si z toho vzali a zbývající výzvy. Nejprve připomenu výzvy a cíle, které ovlivnily naší práci Eh, při, v této práci. Různé programy již existovaly v Evropě, ale měly velké problémy. Eh, podobné programy probíhaly na národní úrovni a nedostatečně spolupracovaly, takže mohlo docházet k duplikaci a nebyla dostatečná harmonizace nebo normalizace. EDA už dosáhla určitého pokroku v zajištění větší spolupráce prostřednictvím pracovních skupin CAPTEX. 90 eh, projektů eh, bylo financováno v posledních 12 letech, ale eh, bez centrálního rozpočtu a za finanční krize se trvalými problémy motivovat členské státy, aby investovali společně. Takže díky spolupráci s kolegy z komise se podařilo podpořit synergie mezi civilními a obranými programy mm, na radě 2013, ale právní bariéry zůstaly Konkrétně proto, že aplikace technologií financovaných z horizontu 2020 musí být pouze civilní. Ale hlavní problém u obraného výzkumu je finanční. Kombinovat investice členských zemí v, v obraném výzkumu se v posledních deseti letech snížilo o 30 zatímco e, dochází k nárůstu hrozeb podle studie vydané v loňském roce. Existuje celá řada cílů, ale hlavním cílem musí zůstat ochrana, obrana evropských občanů a evropských zájmů. V tomto kontextu představa centralizovaného výzkumného programu dává smysl a naději. A z naděje se stane skutečnost jen tehdy, kdy tyto programy pomohou Eh, přinést přidanou hodnotu vojenským systémům, jak říkal pan Gáler, posílit konkurenceschopnost evropské technologické obrané základny a hlavně, jestliže tyto programy se budou doplňovat a budou dobře koordinovány s existujícími výzkumnými programy na národní a nadnárodní úrovni a aby je nenahrazovaly. Tady já musím především moc poděkovat podvýboru CD, eh, který stál u zrodu pilotního projektu. To byla výborná myšlenka. Pilotní projekt je fantastická příležitost vyzkoušet rozhraní mezi Evropskou komisí a Evropskou obranou agenturou při implementaci centrálně financovaných obraných programů. Pilotní projekt spočíval ve třech výzkumných aktivitách za 1,3 milionu eur s implementací delegované dohody z roku 2015 mezi Evropskou komisí a Evropskou obranou agenturou. V rámci struktur naší agentury a skupiny CAPTES eh, odborníci z členských zemí, ale také z průmyslu a našich organizací se dali dohromady a my jsme identifikovali potenciální témata zájmu pro pilotní projekt. EDA skonsolidovala pohledy členských států na e, výzkum a pomohla vybrat hlavní témata a komise poté po dalších konzultacích členských e, států e, pomohla vybrat, byly vybrány tři, jedno je heterogenní platforma, dále e, standardizace, e, pilotování e, lete, letadel na dálku a další. V souladu s, dele, s dohodou o delegaci u každého z těchto témat byly validovány Evropskou komisí, byly uh, spuštěny mm, tendry s podporou uh, ministerstev obrany členských zemí, hodnocení eh, nabídek proběhlo v letě 2016 a seznam vybraných subjektů komise schválila. Po krátkých jednáních byly v říjnu podepsány eh, dohody v říjnu 2016 s těmi eh, výzkumnými subjekty. Přestože to bylo poprvé, přestože že léto není zrovna vhodná doba pro uh, realizaci hodnocení a přesto, že ty cíle byly náročné, tak se podařilo splnit časový plán. V listopadu eh, proběhla eh, první eh, ustavující schůze všech tří konsorcí, která spustila ten, eh, tu práci. A už jsme z toho vyvodili i nějaké ponaučení. Konkrétně třeba potřebu více inovativní přístup, lépe upravení pro obrané odvětví, mít širší půl hodnotitelů, několik praktických problémů, se objevilo a to je úplně normální, pokud se něco dělá poprvé. Ale díky výbornému týmovému duchu eh, se to skutečně podařilo vyřešit. Můžeme říci, že tento první pokus centrálně financovaného výzkumu byl velice uspokojivý a měli jsme velikou radost z kvality a rozmanitosti návrhů, které jsme dostali, bylo jich dohromady 21, dobře e, geograficky vyvážených z 18 subjektů 20 zemí a e, byly tam zapojené podniky velké i malé, i výzkumné organizace, akademie a e, ve finále mezi vítěznými konzorcii. Jedno vede jeden malý podnik, jeden eh, konzorcium vede univerzita a třetí výzkumná organizace. Ale i velké eh, skupiny jsou tam zapojeny jako partneři a to je výborný logický ehm, důsledek a v rámci přípravné akce základ bude vyvodit ponaučení z pilotního projektu, pokračovat v tom, co funguje uspokojivě a zlepšit, co je potřeba a přizpůsobit eh, vše většímu rozsahu. Eh, pro pilotní projekt EDA má významnou roli v těch počátečních fázích při konzultování vlád a odvětví a tak dále. A ehm, my jsme Eh, uspořádali celou řadu specializovaných workshopů eh, spoluorganizovaných s komisí. Tato práce nám umožnila konsolidovat přístup a předat to komisi jako eh, vklad do programu ASIF. A to se týká jak typů projektů, Eh, tam byl silný koncenzus, technické otázky, eh, destruktivní technologie, standardizace, interoperabilita, eh, budoucí výzkum o mm, řízení harmonizovaného mm, výzkumu, to byly další témata. Konzultovali jsme členské státy, abychom zjistili, která témata jsou preferovaná abychom dosáhli společných priorit a spojili je do konsolidovaných přístupů členských států. Tyto návrhy témat po validaci eh, řídícího výboru EDA představují oficiální vklad do rozprav o programu ASIF v rámci přípravných akcí. Jak říkal Filip Brunet Komise teď ukončila program na rok 2017 a jeho hodnocení. A, a naše práce EDA určitě ušetří mnoho času v rámci programu ASIF a navíc zajistí, že jakékoliv téma bude nakonec zvolené, pak bude propojené k prioritním eh, požadavkům a kapacitám členských zemí. A tady já bych chtěl zdůraznit klíčová specifika obrany, eh, kdy vlastně jediným odběratelem je ministerstvo obrany, tak tam je potřeba zajistit, že technické požadavky projektu budou odpovídat budoucím potřebám obrany členských zemí a e, plánům rozvoje e, ministerstev obrany. V souladu s článkem 45 smlouvy o Evropské unii EDA hraje klíčovou roli při garantování konzistentnosti mezi kapacitami a prioritami výzkumu. EDA je připravená podepsat novou dohodu o delegování s Evropskou komisí a vybudovat e, přípravné projekty na základě pilotního projektu. A teď ještě k otázce rozsahu. Pilotní projekt měl skromný rozsah, aby se zaměřil na existující struktury pouze. Třeba moderátor Kaptek sehrává klíčovou roli při vybírání jednotlivých subjektů a hodnocení, monitorování. Při přípravné akci, která bude daleko rozsáhlejší, tam se jedná o 90 milionů eur za tři roky a, a 20 projektů dohromady, tam jsme vytvořili samostatnou jednotku pro přípravnou akci, která toto bude řídit a implementovat. Tato jednotka se skládá ze čtyř lidí, a očekává se, že jich bude více, až bude podepsaná dohoda o delegování. Je třeba předjímat roli této skupiny po podpisu dohody o delegování, protože je to samozřejmě první eh, případ, kdy dojde k implementaci pracovního programu, spuštění mm, eh, výběrových řízení a tak dále. Ale musíme mít také dlouhodobější vizi, klíčový ukazatel úspěchu přípravné akce bude užitečnost eh, programů pro budoucí programy rozvoje kapacit členských zemí. A existující struktury EDA, CAPTEX a specializované pracovní skupiny třeba v oblasti normalizace mohou přispět k tomu, že výsledky budou plně eh, plnohodnotné. A e, nyní v tom takzvaném, takzvané downstream roli, to znamená zakončování programu, to je průběžný proces, kdy e, členské státy e, sledují právě po celou dobu průběhu tohoto programu a ta naše role při zakončování Eh, programu se eh, týká především eh, úspěšnosti a relevantnosti programu v rámci kapacit a přípravná skupina pro přípravný program permanentně koordinuje s Evropskou komisí všechny práce, aby v reálném čase vyvozovala závěry z přípravných akcí pro prospěch budoucích výzkumných evropských programů. V tuto chvíli si myslím, že musím ještě schrnout, co jsme z toho vyvodili za ponaučení a závěry do budoucna. Jak už bylo řečeno, abychom zachovali vazbu mezi kapacitami a prioritami výzkumu, to je stěžení. Tento proces musí zůstat v rukou členských států, které jsou suverénní co do kapacit, které potřebují. Co se týče implementace globální strategie, <clears throat> což vyplývá ze závěru eh, Rady ministrů obrany z listopadu, eh, je stěžení zachovat tam tu vazbu eh, z EDA a my budeme paralelně pracovat na obnovení CDP a to je v souladu se závěry Rady, která apeluje na EDA, aby spolupracovala s členskými státy na definování nových návrhů a nových eh, priorit a strategických aktivit v zájmu podpory investic a implementace akčního plánu. Druhá důležitá věc je zamezit duplicitě v kontextu globální strategie a další financování, další potřeby financování v obraně se určitě objeví, takže je třeba zajistit komplementárnost a vyčerpávající charakter e, nových e, příležitostí financování. A což by nebylo možné bez koordinace s ostatními subjekty. A v neposlední řadě, pokud se mě zeptáte, co je klíčovým přínosem celého procesu, řeknu vám, že je to způsob spolupráce mezi EDA a Evropskou komisí. V roce 2014, když jsem tady vystupoval před vámi, jedna z otázek, která mi byla položena, měla, jak, jak budeme pracovat. A já jsem řekl, my musíme vymyslet nový způsob práce, něco mezi mezivládní spoluprací a komunitární e, prací, kterou užívá komise. Dnes bych řekl, že jsme toho dosáhli. Jak u politního projektu, tak u přípravných akcích té prvotní fázi se nám podařilo fungovat mezivládní formou v rámci existujících struktur a závěrečné rozhodování přijala komise v, v, v rámci komunitárního systému, v rámci programu Azie a komitologie. Jsem přesvědčený, že to je velice dobré uspořádání. Naše struktury zajišťují konzistentnost eh, a eh, v, v rámci výzkumu konsoliduje možnosti, ale v mezivládním rámci by bylo těžké rychle dospět ke společnému programu. Takže já jsem ten, kdo první podporuje e, skutečnost, že komisi vlastně předkládáme pouze alternativy ke schválení a plně využíváme zkušenosti komise, e, aby dokončila pracovní program cestou komitologie. Nechci předjímat výsledky studie o budoucím eh, řízení, Eh, těchto systémů, ale ze strany HDA e v oblasti výzkumu my absolutně nemáme žádný problém s využitím pravidel komitologie, což zajišťuje odpovídající kontrolu ze strany členských eh, státech. A eh, toto je můj závěr. Pro budoucna pojďme spolupracovat a budovat naši sílu v rámci smluv. Děkuji. Thank you, director, for this. Děkuji, pane řediteli, za velmi zajímavý příspěvek. Kolegové, sekretariat si nebyl jist vašimi žádostmi o slovo, tak se to prosím rozmyslete a nejdříve dám slovo paní Valero. Děku, děkuji. Prosím, nastavte si sluchátka, budu hovořit švédsky. Chtěla bych eh, zahájit otázkou, která zazněla, když pan eh, Brune odpovídal na otázky. Hovořil o obraném průmyslu a kladl si otázku, zda máme eh, problém nedostatečných kapacit v Evropě a zda je to tak, tak zda budeme muset dovážet zbraně z mimoevropských oblastí. A k dnešnímu dni máme nabytečnou kapacitu ve výrobě zbraní. Máme řadu firm, které vyrábějí identické výrobky. A pokud chceme být konkurenceschopní, tak bude, jsme noceni vyvážet mimo Evropskou unii, místo toho, abychom prodávali sousední zemi v EU. Takže nejde jenom o to, zda jednoho dne budeme dovážet ale už teď máme nadbytečné kapacity, takže by bylo mnohem lepší pro evropský obraný průmysl, aby se lépe koordinoval, aby eh, ty nadbytečné kapacity eliminoval a aby skutečně vyráběl jenom pro skutečnou poptávku zde. To by snad byl pozitivní krok pro začátek, když se máme vyrovnat s výzvami v Evropě. Chtěl bych změnit otázku, která již zazněla, týká se občanů v Evropě. Prozatím procházíme obdobím v evropských dějinách, kdy se pohybem na velmi nejisté půdě. Řada evropských skupin by měla velkou radost, kdybychom opustili projekt Evropské unie a nechali ho zkrachovat. A pro nás je o to důležitější, abychom byli otevření v tom, co děláme, abychom pracovali transparentně a bezpečnost a obrana jsou velmi důležité věci pro lidi. A je to věc, která vyvolává obavy a chtějí vědět, co se děje. Když hovoříme o Evropské obrané agentuře, není to instituce, je to agentura. A když hovoříme o této agentuře, tak občané nemají přístup k informacím eh, tak, jak by chtěli. A jak by si přáli, kdyby to byla opravdu řádná instituce. A Evropsk, ani Evropský parlament nemá uh, úplný přístup k tomu, co se děje v EDA. My bychom chtěli mít větší vliv, takže transparentnost je důležitá a je důležité vést veřejnou diskusi, která by byla rozsáhlá o tom, jak se díváme na obrané otázky do budoucnosti, na výzbrojování a podobně. Uh, Hovořili jsme o rozpočtu a to pořád dokola. Slyšíme návrhy týkající se toho, co se děje v oblasti civilní a jak je možné to spojit s obraným výzkumem. To je věc, která mě příliš nevyhovuje a nemyslím, že bych to příliš chtěla podporovat. Ale následně hovoříte o tom, jak to bude vypadat v praxi a jaké priority si stanoví členské státy a jak dojde ke koordinaci. Ale jaký skutečný výzkum bude probíhat? O tom jste vůbec nehovořil. Zmínil jste, jak se dohodnete na tématech, kde bude probíhat výzkum v budoucnosti, ale co se děje teď? Co probíhá právě teď? Které návrhy jsou na stole právě teď? Děkuji. Děkuji chci také položit svou otázku, jaký zájem mají členské státy o pilotní programy a o prohlášení o další účasti na výzkumných projektech. Ještě pan Gáler. Ano, děkuji. Mám ještě jednu otázku, protože pan Brune k tomu nic neřekl. Já jsem se ptal, jak, jak jsou v té dohodě zohledněny kontrolní pravomoci parlamentu, jak by mohly být zohledněny. V podstatě to jde podobným směrem jako otázka paní kolegyně, protože my tady jednáme veřejně, můžeme klást jakékoliv dotazy a doufáme, že se nám dostane odpovědi. Další otázka navazuje na to, co řekla Anna Fotiga. Myslím si, že je důležité, aby Evropská obraná agentura u těchto aktivit naslouchala členským státům, protože jsou to právě členské státy, kdo ty projekty musí zaplatit a musí se na nich shodnout. To znamená, že blízkost ke členským státům je důležitá, tak aby členské státy neměly pocit, že se podílejí na něčem, eh, co, o čem se rozhoduje nahoře v komisi. To znamená, že to je uh, moje otázka, jak se stavíte k tomuto problému. Okay, so now... Pane řediteli, tak prosím, můžete se vyjádřit. Děkuji. Za prvé, první otázka o nabídečních kapacitách to není slovo, které bych já použil. Já bych spíš eh, hovořil o roztříštěnosti, fragmentaci. Když se podíváte na nákupy, tak my dovážíme eh, řadu zařízení, zejména ze Spojených států. Ale naprosto s vámi souhlasím v tom, že pro určitá zařízení máme řadu potenciálních dodavatelů a eh, nevyužíváme řádové úspory. A to je právě ta přidaná hodnota spolupráce. A skutečně si myslím, že v oblasti výzkumu tam by mohl být pozitivní dopad na úrovni průmyslové. Když vytváříte na výzkumné úrovni partnerství, pokud existuje následný program, tak vlastně se udrží toto partnerství i do té aplikované fáze. A znamená to tedy, že musíme podporovat nadnárodní partnerství i v dlouhodobé fázi v oblasti výzkumu a právě díky tomu se ta roztřišenost trhu zmenší v Evropě. A také to zvýší konkurenceschopnost a schopnost vyrábět na domácí půdě ty systémy, místo toho, abychom je dováželi z třetích zemí. A skutečně si myslím, že to, co děláme pilotních projektů a budoucnosti evropských eh, obraných výzkumných programů by mělo přispět k tomu, že vytvoříme eh, interní obraný trh v Evropě s konkurenceschopnými dodavateli v Evropě. A budeme schopni i optimalizovat eh, výdaje, protože ta roztříštěnost vzhledem k Eh, řadě dodavatelů, které, kteří dodávají v malých sériích, tak to je skutečně neefektivní ekonomicky. A to, co uvádíte, to může být řešeno právě eh, vývojem toho, co chceme rozvíjet na základě centrálně řízených výzkumných programů a ty by měly přispět právě k řešení této otázky. Myslím, že také máme nedostatečné kapacity, pokud jde o know-how u specifických systémů, které nejsme schopni zatím eh, vyrábět v Evropě a kde jsme závislí na třetích zemích. Ochrana občana. To musí být absolutní centrální součástí toho všeho. A když hovoříte o zemích, které by chtěli opustit Evropu. Když se podíváte eh, na průzkumy, tak evropské veřejné mínění je eh, příznivě nakloněno eh, společným krokům v obraně. A vidím opravdu bezpečnost a obranu jako klíčové téma pro rozvoj Evropské unie. Veřejné, je, je tu skutečně globální podpora veřejného mínění. Samozřejmě je to umocněno obtížným kontextem teroristických útoků a mezinárodního napětí, ale veřejnost by skutečně si přála, aby Evropská unie byla efektivnější v oblasti ochrany veřejnosti. Pokud je o transparentnost. Ano, máme konkrétní pravidla v EDA, pokud je o důvěrné dokumenty a týká se to i členských států, ale jsme malou agenturou a chtěli bychom informovat o tom, co činíme, až jsme zaměřeni na komunikaci. Tak se podívejte se na naše internetové stránky a tam najdete spoustu informací. Systematicky jsou zde tiskové zprávy, kde jsou klíčová rozhodnutí řídící rady agentury pravidelné zprávy o našich projektech, které řídíme. Takže já skutečně si myslím, že jsme velmi otevření uh, vůči komunikaci k veřejnosti. A z právního hlediska eh, jsme jasně o tom, že jakmile EDA dostane rozpočet z rozpočtu EU, parlamentní kontrola se zde bude plně uplatňovat. Vy máte přímou kontrolu EDA, pokud jde o tu část eh, rozpočtu, která se týká přípravných kroků. O, to chci říct úplně jasně. A některé členské státy tím byly nějakým způsobem zneklidněny. Ale to jsou demokratická pravidla Evropské unie. Rozpočet, který je odhlasován jako součást rozpočtu EU, je pod dohledem Evropského parlamentu podle postupu rozpočtové kontroly po určitém zaváhání členské státy už tuto věc byly schopni nějakým způsobem zpracovat. A mám tu ještě jednu osobní poznámku. Osobně jsem velmi rád, že Evropský parlament věnuje pozornost Evropské obrané agentuře. A já jsem citoval pilotní projekty jako svělou myšlenku, která ověří pracovní metody mezi komisí a EDA a vidím, že Michal Gáler připravuje v kon- kontextu AFETu e, zprávu o, o dopadu Lisabonské smlouvy na oblast bezpečnosti a obrany a vaše úloha je v této oblasti klíčová. A pokud odložím e, svou funkci, a podívám se na to jako občan, tak eh, to považuji za nesmírně důležité. Pokud jde o současný výzkum a priority členských států, mohu vám říci to, co my poskytujeme jako podněty, jako programový výbor komisi. A nemohu vám zmínit ta témata, která byla vybrána komisí po konzultacích. Filip Brune již zmínil některá témata, jako no, systém voják budoucnosti a systémy dohledu no, v oblasti námořní. A je tu asi 12 témat v oblasti kritické infrastruktury a technologií a také v oblasti e, dělených e, technologií, standardizace, interoperabilita. Je to skutečně velmi různorodé a v této fázi vám nemohu říci, co budou ta, která budou ta témata, která budou nakonec vybrána, ale řekněme, že přidaná hodnota EU je skutečně leitmotivem v jednáních s členskými státy, abychom zajistili, že to, co navrhujeme, nebude zdvojovat to, co už je realizováno na národní úrovni nebo v rámci jiných spoluprácí. A přidaná hodnota EU je něco, co prostě nemůže proběhnout eh, z důvodu rozsahu a škály na národní úrovni. A je mnoho dobrých důvodů pro to, aby EDA zde poskytla tuto přidanou hodnotu EU. Nechci předjímat eh, ta, ty volby, je, je to tedy záležitost komise po konzultacích v programovém výboru, ale úloha EDA byla navrhnout kvalitní možnosti jako témata, která by měla být vybrána. A za sebe zdůraznuji to, co jsem řekl v závěru svého vystoupení. Ať už je volba konečných témat jakákoliv, pokud to je součást těch témat, které jsme navrhli, tak jsem se jist, že to je v, součas, součástí klíčových kapacit členských států a bude to představovat významnou přidanou hodnotu. Já jsem neutrální z hlediska eh, práce programového výboru a ať bude volba jakákoliv, tak jsem přesvědčen, že to bude užitečné pro rozvoj eh, kapacit v oblasti obraného průmyslu. Složitější je trošku Eh, rozsah eh, výzkumného rozvojového programu, protože tam jde o vyčerpání eh, pokrytí klíčových kapacit. A pokud je o přípravní kroky, tam hovoříme o postupu. Volíme určité vzorky dobrých námětů, ale u ERDP tam je skutečně potřeba globálního procesu a je třeba řešit konzistentnost mezi kapacitami a výzkumnými prioritami. A další výzvou bude zajistit, že budeme schopni globálně pokrýt eh, priority Evropské unie. Zájem členských států. Na začátku trošku váhali a viděli pozitivní aspekty eh, s větší politickou podporou směrem k bezpečnosti a obraně ale byly znepokojeny praktickými postupy. A myslím, že tady jde skutečně o podrobnosti. Zcela podporuji komisi. Je třeba skutečně, abychom eh, motivovali členské státy, aby si byli schopni přivlastnit ty projekty a aby se do nich zapojili. A je třeba, aby členské státy měly pocit, že jsou plně zapojeny a že rozhodují v tom procesu. A proto v rámci EDA jsme široce konzultovali s členskými státy, ale také jsme vzali v úvahu vstup eh, průmyslu a průmyslových asociací a řídící rada formálně měla schválit ty možnosti pro pracovní program, který byl předložen komisí. To znamená, že členské státy slyšeli, vy máte klíčovou úlohu, vy budete rozhodovat, pokud je o tyto možnosti a bude to pokračovat na straně komise. A já jsem zejména podporoval pravidla komitologie, protože podle těchto pravidel členské státy mají své slovo. Pokud nebudou souhlasit s návrhem komise, tak mohou vetovat ten pracovní program a vás, že se tak eh, nestane, protože eh, jednání probíhají konstruktivně a měli bychom skutečně směřovat ke koncenzu. A věřím, že pracovní program bude schválen eh, koncenzuálně. Ale zcela jasně, členské státy mají své slovo jak co do obsahu, tak také co do modalit přípravy. A to je třeba, aby to tak bylo i u potenciálně budoucího obraného výzkumného programu. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Milí kolegové, už jsme takřka vyčerpali čas, který byl vyhrazen tomuto bodu. Máme před sebou další bod, který bude taktéž velmi zajímavý. To znamená, že vás prosím, abyste setrvali a e, ráda bych také poděkovala účastníkům této diskuze. Děkuji oběma panelistům. colleagues. Milí kolegové, posaďte se prosím. Děkuji vám. Dovolte mi, abych zahájila další bod našeho dnešního programu. Je to bod nebo téma, kterému jsme se ve svých rozpravách věnovali Opakovaně poměrně často se soustředíme na námořní bezpečnost, respektive na bezpečnost eh, přímořských oblastí, ať už se jedná o středozem, oblast Středozemního moře nebo oblast zem, eh, moře Balckého. A taky Černého. Už jsme eh, tedy prezentovali situaci v oblasti jižní, a nyní se budeme soustředit na švédskou a finskou perspektivu, pokud jde o Baltské moře. Tu Polskou jsme si vyslechli, jde o bezpečnostní výzvy v oblasti Baltského moře. Z pohledu Švédska a Finska je mi velkou ctí, že mohu přivítat Tomase Nilsna, vojenského zástupce Švédska EU a NATO, který tu zastupuje panelistů, kterého máte poznamenaného ve svém programu, ve svých složkách. Nicméně doufám, že ta prezentace bude neméně zajímavá a podplukovník, doufám, že to jeho jméno vyslovím správně. Uh, Jury, Jury, ano. Já jsem to vyslovila česky, ale to nebylo správné, takže Jury Rajtasalo, který tu bude zastupovat finské ministerstvo dopravy. Byla jsem informována o tom, že obě prezentace mají určité pořadí významnosti, to znamená, že já nejprve nechám, přenechám slovo finskému zástupci a následně švédskému zástupci. Prosím vás, abyste tento návrh respektovali. Pane podplukovníku, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za eh, možnost vám představit některé myšlenky týkající se bezpečnostních výzev eh, v oblasti Pobaltského moře. Rád bych předeslal několik věcí. Za prvé, ve své prezentaci vycházím čistě z veřejně přístupných materiálů, pocházím z armády, to znamená, že se budu eh, soustředit především na bezpečnostní a armádní aspekty a určitě se mě nepokojí daří pokrýt všechny aspekty, které se týkají bezpečnosti v této oblasti. Veškeré závěry jsou moje osobní myšlenky a postoje, eh, ne eh, předávám vám základní nebo celkový obrázek toho, jak ta situace vypadá. Mám jak vojenskou, tak akademickou historii. Eh, v armádě jsem působil 25 let, v akademické sféře 20 let Dříve než se podívám na praktickou situaci, tak bych to rád zasadil do širšího kontextu. Pokud chceme pochopit, proč tady roste napětí a proč bezpečnost v Balckém moři hraje stále větší význam, tak se musíme podívat zpět minimálně eh, o 25 let. Musíme pochopit dlouhodobé procesy, které ovlivnily to, jak bezpečnostní situace v dnešní době vypadá. A e, v druhé části se tady podívám konkrétně na současnou situaci v oblasti Pobaltského moře. E, pokud jde o tu dlouhodobou perspektivu, tak jedna z nejdůležitějších věcí spočívá v tom, že když při před 25 lety skončila studená válka, tak to bylo velmi pozitivní pro mezinárodní vztahy, ale bylo to i problematické z hlediska toho, že státy a e, uskupení neměly představu o tom, jak budou vypadat nová pravidla v rámci mezinárodní bezpečnosti, jaká budou nová, hr, nová rizika, nové hrozby. E, na jaké bezpečnostní otázky bude potřeba se soustředit, jaký bude e, přístup k obraně, e, protože to, co platilo 40 let, najednou skončilo a bylo, byla tu velká snaha získat určitou představu o tom, jaká budou nová pravidla. A já se domnívám, že stále ještě se snažíme překonat tuto éru po studené válce. Ale jeden z hlavních narrativů, který se etabloval v rámci evropského a transatlantického chápání bezpečnosti, je to, že tedy žijeme v globalizovaném světě, kde jsou všechny státy a subjekty navzájem propojeny a bezpečnost na celém světě má, eh, je tedy podmíněna tím, že situace v jedné zemi ovlivní situaci eh, v zemích ostatních. Tomu tedy musíme přizpůsobit naše nástroje v oblasti bezpečnosti a obrany. Musíme Eh, se tedy věnovat mnohem širším bezpečnostním otázkám než v období studené války. Jak se to tedy promítlo do vojenské oblasti? Na této tabulce vidíte to, kolik Evropa investovala peněz do obrany jakým způsobem se tedy investovaly peníze do obrany. Je to v cenách roku 2010, ty výdaje neustále klesají. Dnes tedy eh, investujeme do obrany o 20 méně než před deseti lety. Eh, skutečně ty investice do obrany v Evropě zásadním způsobem poklesly. Stejná situace se týká i NATO to, pokud se podíváte na situaci na základě cen z roku 2010, tak z těch 320 miliard spojených eh, amerických dolarů na konci studené války se to dostalo na 250 miliard, eh, které se investují dnes. To znamená, že i tady došlo k poklesu. Pokud se nyní zaměříme na to, kolik jednotlivé členské státy EU investují do obrany, tak zjistíme, že některé hodně, ať už je to Spojené království, Maďar, eh, Francie, Německo, Itálie, eh, eh tak Polsko, ale většina evropských států, členských států EU do obrany neinvestuje velké množství finančních prostředků. Je tu mnoho aktérů, mnoho zájmů, ale není, to, není tu eh, eh, mnoho kapacit, pokud jde o příspěvky jednotlivých států. My tady zastáváme západní perspektivu. Během období po studené válce došlo k mnoha změnám. Eh, jedna ze základních eh, změn spočívá v tom, že eh, ochota bránit se poklesla, nebyla, nebyly tu hrozby, to znamená, že nebyla pocitována potřeba navyšovat vojenské kapacity. Je tu nová logika vedle eh, té tradiční válečné logiky šlo o zvládání krize, krizí v rámci globalizovaného světa prostřednictvím vojenských nástrojů a dalších nástrojů. Po 11. září je tu ještě další nová logika, to znamená snaha eh, bojovat proti terorismu. A tomu se tedy věnovalo mnoho operací v Evropě. Jsou tu tedy nové způsoby smýšlení, nová logika, eh, která vyplývá z toho, jak členské státy pojímají svoje bezpečnostní zájmy, eh, z toho, jak, eh, jaké vojenské kapacity považují za potřebné. Brzy tady skončím s touto první částí. Pouze chci Eh, upozornit na jednu věc. Když v roce 2013 eh, v listopadu vzplála krize na Ukrajině, konal se eh, kulatý stůl, kterého se účastnil tehdejší předseda vojenského výboru generál Bartels a další. A tento kulatý stůl přišel s následujícím závěrem. NATO a jeho spojenci musí definovat nový narrativ, aby přesvědčili občany, že obrana má stále smysl. Konec citátu. V této době, to znamená v roce 2013, byl tedy stav diskuze právě takový. Takto se smýšlelo o obraně v mnoha částech Evropy. Každý si pravděpodobně bude jméno, eh, pamatovat na eh, projev pana prezidenta Putina v Níchově na bezpečnostní konferenci v roce 2007. To se dostalo na přední stránky novin. V každém případě šlo hlavně o to, že Rusko tento základní rámec bezpečnosti, eh, který tady prosazuje Západ, nezdílí. Později v roce 2012 po eh, operacích NATO v Libii Putin eh, podobným způsobem hovořil o tom, že Rusko nevzdílí toto pojetí mezinárodní bezpečnosti a explicitně poukázal na to, je to tedy eh, citát z roku 2012, že členové NATO, především Spojené státy, vytvořili zvláštní interpretaci bezpečnosti, která se liší od té naší. Konec citátu. Pokud vezmeme v potaz různé chápání bezpečnosti a pokud se podíváme na výdaje, které Rusko vynaložilo na obranu eh, mezi lety 2010 a 2016, tak zjistíme, že v cenách 2010 se eh, výdaje na rozpočet zvýšily o 80 Samozřejmě, že musíme také eh, zohlednit inflaci, ale o to jsme se snažili. To je tedy první část Tímto bych ji rád ukončil. Je zřejmé, že je tady rozdíl v paradigmatech. Na jedné straně Evropa a Spojené státy a to, jak Evropa a Spojené státy vnímají obranu a to, jak obranu vnímá Rusko. Jsou tu neslučitelné, nesouměřitelné a vzájemně nepropojitelné parad- nepropojitelná paradigmata eh, týkající se obrany. A proto moje první prognóza týkající se rostoucího napětí v oblasti eh, pobaltské, v oblasti Pobalské, v oblasti Balckého moře je poměrně pesimistická. Eh, vzhledem k těm rozdílným paradigmatům je eh, tu tedy problém s prováděním plánů, akčních plánů a programů. Eh, byly uzavřeny určité dohody a je potřeba je provádět, ale nemyslím si, eh, že to odstraní rozdíly v tom, jak je tedy vnímána obraná bezpečnost v Evropě a ve světě. Podle mě ty rozdíly budou dlouhodobé a ovlivní politiku v budoucnu. A nyní se pojďme podívat na konkrétní situaci Pobaltského moře z hlediska vojensko-bezpečnostní e, švédskému kolegovi e, potom přenechám tu e, švédskou perspektivu a širší perspektivu. Pokud se na to podíváte z hlediska členských států EU, ty jsou tady znázorněny modře a zeleně a pokud se podíváte na všechny státy, které mají eh, hranici v Balckém moři, tak ta situace najednou bude vypadat trochu jinak. Já si z toho dovolím vyvodit následující závěr. Eh, v námořní oblasti, pokud se podíváte na Balcké moře, tak eh, je na snadě, že Evropská unie a její členské státy, nebo respektive NATO, tady mají určitou výhodu z vojenského hlediska. Je to tak, že pokud začneme srovnávat kapacity, tak vidíme, že eh, Rusko je v nevýhodné pozici eh, z hlediska námořních operací jeho jednotky mají velká omezení z hlediska praktického, protože se nemohou do Balckého moře snadno dostat nebo se dostat eh, z něj, pokud o tom rozhodnou ve západní eh, velmoci. To znamená, že tady to je fakt, na který, na který se veřejné diskuze často nezaměřují. Pokud se podíváme na pozemní oblast, tak mi dovolte, abych nejprve konstatoval několik věcí. Pokud se podíváme na členské státy EU a na to v této oblasti, tak eh, dospějeme k tomu, že většina evropských států neměla velký zájem anebo neměla možnost investovat do eh, tradičních kapacit pro pozemní eh, válku, které byly tedy relevantní v 80. letech. To znamená, že tady došlo k poklesu, pokud jde o pozemní jednotky v Evropě. K tomu poklesu došlo během eh, posledních 25 letek z očividných eh, důvodů. Pokud se na druhé straně podíváte na Rasku, na Rusko, tak zjistíte, že Rusko je velmoc, pokud jde o pozemní kapacity, spolehá se na armádu a v posledních osmi nebo devíti letech se Rusko zaměřovalo na navýšení svých kapacit, eh, jaderných kapacit. Rusko investovalo eh, tak, aby eh, mělo použitelné pozemní jednotky. Byli jsme svědkem mnoha vojenských eh, cvičení. Ta cvičení jsou rozsáhlejší a eh, mnohem častější než v období těsně po studené válce a kromě toho eh, jsou tu různé vojenské operace, poměrně krátkodobé. Rusko také používá velké vojenské jednotky a tím tedy zvyšuje svoji eh, schopnost reagovat na různé vojenské situace. To znamená, že z hlediska pozemního má Rusko nadřazenou výhodnou pozici a za třetí bych vám rád představil velmi stručnou eh, vojensko-strategickou analýzu eh, zbraní, to znamená eh, stav kapacit v této oblasti a také srovnání zbrojní situace. Tady samozřejmě musíme zohlednit celou řadu eh, záležitostí, ale pokud se podíváte na samotné kapacity, na eh, systémy, tak zjistíte, že Evropa má určité výhody, západní část Evropy má určité výhody, ale své výhody má také Rusko. Myslím si, že jedna z klíčových otázek eh, v oblasti zbroj, zbrojní eh, zní, do jaké míry Spojeným státům záleží na obraně Evropy. Eh, protože podstatná část těch kapacit pochází právě ze Spojených států. Pokud se na to podíváme z hlediska Ruska eh, a pokud se zaměříme na Kaliningradskou oblast, tak z ruského hlediska je Kaliningrad ostrov, eh, který je vzdálený od zbytkového území Ruské federace a v, oblast, eh, v období krize se tedy z toho stává noční můra pro vojenské strategii. Bylo by velmi eh, těžké ubránit takovýto eh, ostrov eh, v oblasti západních spojenců. To znamená, že to by nebylo jednoduché. Hovoří se o tom konceptu A2AD, to není nic nového. Je to běžná logika velmocí, Eh, které se tedy v případě takové enklávy připravují na nějakou vyhrocenou vojenskou eh, situaci. Neměli bychom to ani podceňovat, ani přeceňovat, měli bychom to realisticky zhodnotit. A nyní se pojďme podívat na vzdušnou oblast. Je to podobné jako eh, se systémy zbraní. Západ má určité výhody, pokud jde o technologii, systémy jsou sofistikované, ale v tuto chvíli řešíme velkou otázku spjatou s tím, do jaké míry novému eh, nové vládě, nebo novému prezidentovi Spojených států záleží na eh, obraně v Evropě. Je to eh, tedy situace, která se velmi rychle může odrazit eh, i v těch konkrétních eh, vojenských situacích. Ano, vážení přátelé, 25, během 25 let, které uplynuly od konce studené války, se tady vytvářelo nové chápání bezpečnosti v oblasti Balckého moře Máme tedy před sebou novou situaci, která se jasně rýsuje zhruba od let 2013 a určitě nebude jednoduché ji překonat, protože nejde pouze o různé chápání eh, konkrétních skutečností, ale jde o rozdílný přístup k bezpečnosti. Pokud tedy chceme snížit napětí v Baltském moři, tak eh, to bude vyžadovat dlouhodobou strategii a bude to také vyžadovat dlouhodobou politickou vizi v dlouhodobé politické uspořádání, což je v tuto chvíli eh, velmi obtížné. protože od té akutní fáze krize již tady uplynuly takřka eh, tři roky. Já se tedy domnívám, že obrané kapacity v této oblasti by neměly být chápány jednostranně. Já si myslím, že nemůžeme přijít pouze s krátkodobými eh, řešeními, musíme na to pohlížet dlouhodobě a domnívám se, že eh, pokud jde o bezpečnostní politiku v oblasti Balckého moře, tak potřebujeme naši politiku trochu poupravit, ale je tu jedna velká neznámá a to je samozřejmě to, co můžeme očekávat od uh, nového amerického vedení. Nechci nic předvídat uh, a předpovídat, ale pouze řeknu, že to, čeho jsme byli svědkem během minulých týdnů, m, mm, rád bych připomněl veřejné diskuze o uh, budoucí bezpečnostní politice, to musíme mít na paměti a Eh, musíme mít na paměti, že ty dohody, které jsme uzavřeli, eh, vyžadují určité kapacity, vaše vlastní kapacity a právě spolupráce je dobrý způsob, jak ty kapacity navýšit, ale vždycky eh, bude potřeba i potřeba těch kapacit na národní úrovni a na to bychom neměli zapomínat. Pane, paní předsedkyně, já pocházím z Finska, někdy se říká, že jsme byli poměrně pomalí v tom, jak jsme eh, vytvářeli a měnili naši obranou politiku. Jedním z našich hlavních zájmů bylo to, že jsme se snažili co možná nejvíce eh, využít ty eh, omezené zdroje na národní úrovni, které jsme měli na obranu a Snažíme se tak činit eh, po celá desetiletí. Naše vládní agentury se snaží spolupracovat a čelit eh, jakémukoliv riziku, ne pouze vojenskému. Eh, to, co tedy byla celkom obrana za studené války, je tedy komplexní obrana nyní. Je to obrana vůči těm hybridním rizikům, které často nejsou vojenské povahy. Já se domnívám, že naše úřady pracují na tom, aby abychom tyto hrozby definovali a abychom se na ně připravili. Kromě toho eh, jsme zintenzivnili spolupráci v oblasti EU v rámci NATO. Eh, zintenzivnili jsme i bilaterální spolupráci se Švédskem Snažíme se připravit na krizi a potenciálně také na válku. To je tedy směr, kterým se vydáváme eh, trochu eh, navyšujeme výdaje na obranu. Nové vedení například eh, se snaží o lepší připravenost a lepší připravenost našich jednotek. E, to tedy bude hlavní oblast našeho zájmu v nadcházejících desetiletích. Shodli jsme se na tom, že tedy je potřeba navýšit rozpočet na obranu e, a na vybavení našich jednotek. Děkuji. To, to give the floor to Major Dobře, takže děkuji vám a nyní bych si dovolila dát panu Tomasu Nilsonovi slovo. On je zástupcem Švédska v NATO. Mm, děkuji. Paní předsedkyně, poslankyně, poslanci, dámy a pánové, jak bylo řečeno na úvod, já jsem vojenský zástupce Švédska při EU a NATO a zastupuji původně ohlášeného řečníka za Švédsko, který včera bohužel musel svou cestu do Bruselu zrušit, takže já využiju jeho podklady a doufám, že to pro vás nebude velký rozdíl, jestliže mm, budu mm, vystupovat místo něj. Takže děkuji především za příležitost vystoupit na takové významné téma tady dnes. a doufám, že i následná diskuze bude užitečná pro vaši práci v tomto výboru. Takže tady stručná prezentace eh, výzev, které vnímáme v Baltském moři. Eh, v regionu je celá řada eh, výzev, některé jsou politické, ekonomické, ekologické, Eh, energetické otázky svobody eh, dopravy a vojenské aspekty. Já se zaměřím na aspekty, které se přímo dotýkají politiky obrany a bezpečnosti. Na úvod bych eh, vás seznámil s regionem. Je mi jasné, že mnozí z vás region velmi dobře znáte, možná více než já, protože mnozí pocházíte z různých pobaltských zemí. Já hlavně zdůrazním důležitost geografie z pohledu vojenské strategie. Finský kolega něco z toho už taky zmínil. Takže eh, tady existují určité podmínky pro vznik určitých výzev. Baltské moře nebo Pobaltí je malá oblast, kromě Ruska eh, se v regionu vyskytuje sedm zemí NATO a eh, je vlastně s tím spojené i Norsko. Švédsko a Finsko jsou eh, země, které nejsou součástí vojenských aliancí ale eh, je to, to klíčový terén pro řadu věcí, které zmíním. Takže číslo jedna za prvé je tam eh, dánský až, eh, tam tedy průplav mezi Dánskem a Švýckem, který je velice úzký do eh, Balského moře a vždy byl předmětem v minulosti bitev. Potom jsou v regionu strategické ostrovy, dánský ostrov Bonom, švédský ostrov Gotland a finský ostrov Orland. Také bych zmínil několik klíčových otázek na ruském území. Na čísle 5 vidíme eh, eh, poloostrov Kola, eh, což, kde jsou strategické jaderné síly Ruska. Číslo 6 je Petrohrad, druhé největší město v Rusku, daleko ve Finském zálivu a konečně sedmička je Kaliningrad. Kaliningrad je jak výzvou i příležitostí pro Rusko. Nemá žádné přímé spojení s hlavním územím Ruska, jediný přístup je přes moře nebo přes Litvu nebo Polsko. E, proto Kaliningrad je důležitý pro Rusko jako přístup k Baltskému moři a v Kaliningradu je také eh, eh, významná eh, vojenská základna námořní, jakož i na poloostrově Kol a v Petrohradě. Rusko může trvale rozmístovat Eh, eh, zbrojní systémy eh, v této oblasti. A ve všech těchto oblastech se vlastně nacházejí případné místy, případná, případná mm, jaksi, místa napětí v Pobaltí kolem Balckého moře se region hodně změnil za posledních 20 let. Na konci studené války pobaltské státy získaly nezávislost a spolu s Polskem vstoupily do EU a do NATO. Před 20 lety region byl popisovaný jako jeden z nejklidnějších a nejmírovějších regionů v Evropě. Z pohledu Švédska bylo těžké upozornit zbytek Evropy a Spojené státy na tento region. Dnes jsou tady dvě významné charakteristiky po Baltí, které bych chtěl zmínit. Za prvé je to význam eh, moře pro komunikaci. Baltské moře je eh, významné eh, dopravně a Eh, pro námořní dopravu, ale Rusko také hodně spolehá na Balské moře. 40 vývozu ropy z Ruska eh, jde přes Balské moře a vzhledem k tomu, že Rusko je závislé na vývozu Eh, eh, surovin, pak samozřejmě je Balské moře pro ně důležité. Takže kontrola a, a volný přístup eh, do Balského moře je důležité pro všechny státy v Pobaltí a proto schopnost kontrolovat, případně odmítnout přístup do oblasti je považováno za velice důležité. Další významná charakteristika je vojensky strategická. Dnes v Pobaltí eh, nebo Pobaltí představuje eh, významný mezičlánek mezi NATO a Ruskem. Eh, ruská přítomnost v regionu eh, se zvyšuje. Na jednu stranu je to logický důsledek eh, ruského vojenského jaksi budování armády, ale na druhé straně některé chování Ruska nelze jaksi zdůvodňovat pouze obranou. Provokace útaky na Švédsko, strategické bombardéry rozmístěné od studené války poprvé v regionu. Je tu celá řada příkladů uh, ruských vojenských letadel, uh, které uh, jaksi hm, křižují velice frekventované civilní cesty. Od roku 2014 ruské uh, stíhačky uh, se hm, přiblížily na um, pár stop od našich letadel nad, pořským, nad eh, tímto mořem. Rusko stále eh, jak si te, testuje konzistentnost a jednotnost NATO a EU. Eh, na to ovšem na to reagovalo velice rázně a došlo k rozmístění dalších jednotek v Litvě, Estonsku a Polsku aby ne, se mohli bránit i případné ruské agresi. Rusko zase eh, pro, pořádá cvičení v regionu a eh, je třeba věnovat pozornost mezinárodním dohodám v souvislosti s, tak, s těmito incidenty. ruské záměry, které se projevují v tím provokativním chováním, na jedné straně je jasná ambice Ruska posílit e, vojensky, aby se stal jaksi významnějším hráčem na mezinárodní aréně. Masivní investice Ruska tady vidíme. E, dále Rusko e, oficiálně uvažuje o západu ve smyslu konfrontace a e, změna e, režimu je tady vidět, že e, Rusko vlastně změnilo postoj po těch barevných revolucích na Ukrajině a jinde. Když vidíme chování Ruska za posledních deset let obecně a konkrétně poslední tři roky, Rusko má ambici změnit bezpečnostní řád, chce nahradit jedno z velkých eh, mocností nebo zón eh, zájmu, jak si je sami definují. Rusko definuje svou zónu zájmu eh, jako prakticky většinu bývalého Sovětského svazu. Co se týče hybridní války, zdá má nebo nemá e být, Rusko investuje do celé řady nástrojů při ovlivňování Ukrajiny a to nejenom vojenskými silami, ale také dezinformací, lží, podvody, e diplomací, ekonomickými nástroji, které používali celou řadu let ještě před anexí Krymu. E, a mm, celé řady dalších mm, akcí. A vidíme stejný model používaný také v Pobaltí. Rusko, e, jak si ovlivňuje e, etnické Rusy žijící v zahraničí, aby se cítili loajální vůči Rusku, e, včetně interpretace historie, i v, když zůstávají v zemích, kde žijí. Také E, ruská e, e, církev slouží k podporování tradičních hodnot. Ruské a ruská média sehrávají roli v rámci propagandy a ruské využívání informací v Evropě jako zbraní se šíří a rozhlasové ruské vysílání vlastně zasahuje všude ve světě a e, je využíváno pro politické cíle, pro ovlivňování cílové, cílových posluchačů. Jedna důležitá e, věc je diskuse o NATO ve Švédsku. E, několikrát se Rusko k tomu vyjádřilo. V roce 2015 mluvčí ministerstva zahraničí řekla, že Eh, vstup z Švédska do NATO by mělo vojenské důsledky a vyžadovalo by protiopatření. Při interview, které v dubnu 2016 vyvolalo velký zájem, ministr Lavrov řekl, že pokud Švédsko vstoupí do NATO, Rusko přijme potřebná vojenská technická opatření a budou to vojenské struktury, které rozhodnou o tom, jaká opatření. To jsou dva příklady toho, jak oficiální zástupci Ruska se snaží ovlivnit rozhodování ve Švédsku. Kromě toho studie eh, eh, o Rusku uvádí eh, celou řadu článků v letech 2015 a 2016, které se snažili ovlivňovat švédskou politiku. Ve zhoršené bezpečnostní situaci při riziku, narůstajícím riziku konfliktu několik aktérů po Baltí bude pravděpodobně chtít posílit eh, ten koncept zamítnutí přístupu. Eh, je to rádius 400 kilometrů, kdy mm, dosahu eh, některých zbraňových systémů, kdy je vidět, jak efektivně Eh, málo je eh, účinná ob, eh, nebo jak, jaká je že je omezená oblast dosahu těchto systému. V porovnání s velikostí našeho území ostrov Gotland vám může připadat malý, ale pro Švédsko a další aktéry Pobaltí tento ostrov sehrává významnou roli při eh, posilování zamít, eh, toho konceptu odpírání přístupu do oblasti a kontrola nad ostrovem Gotland je pro Švédsko velmi důležitá, aby nikdo cizí nemohl ovládnout tento ostrov. V případě Švédska soustředujeme se na posilování našich celkových vojenských kapacit, abychom zabránili zneužití eh, švédského území. Hlavní prioritou naší politiky obrany je posílit eh, vojenské kapacity našich operativních jednotek. V tomto roce budeme čelit mimořádné situaci. Na podzim proběhlo v Pobaltí několik eh, cvičení ruské eh, eh, cvičení Zapart, které proběhly v západním eh, sektoru také v roce 2009 a 2013. Tato cvičení zahrnují celou řadu zbraní a byly posíleny o jednotky z jiných vojenských sektorů a během cvičení můžeme očekávat, že Rusko bude e, zkoušet celkovou mobilizaci a komplexní boj. Bilaterální Rusko-běloruská cvičení šíl 17 ta, také proběhnou v tomto časovém rámci. Švédská cvičení Aurora 2017 v září budou největším švédským vojenským cvičením za více než 20 let. 19 tisíc eh, mužů eh, našich, eh, naší armády bude cvičit společně s jednotkami z Dánska, Estonska, Finska, Francie, Norska, Německa a Spojených států v Polsku cvičení Dragon 17 také po, po, budou probíhat v regionu. Dámy a pánové, abych schrnul, co jsem říkal. Po, při pozorování po Baltí vidíme, že se situace změnila za posledních 20 let významným způsobem. Uh, Význam eh, volného přístupu eh, k moři nelze přeceňovat. Při zhoršené bezpečnostní situaci narůstá riziko konfliktu. Celá řada aktérů v Pobaltí bude chtít mm, eh, jak si o, o, o přistupovat k politice zamezení vstupu narůstá militarizace regionu, Zmínil jsem celou řadu vojenských cvičení, ke kterým v tomto roce dojde. A dále je tady napětí v důsledku bilaterálních a vícestranných eh, eh, dohod, Eh, v rámci budování důvěry. A co se týče budoucnosti, nelze vyloučit žádný scénář. Náš závěr po anexi Krymu a po konfliktu ve východní eh, Ukrajině a v Sýrii Eh, nás vedou k tomu, že posilujeme vojenské kapacity, ale také vidět, že Rusko je připraveno využívat vojenské eh, nástroje pro dosažení politických cílů. Děkuji za pozornost. General, thank you. Děkuji, pane generále, za vaše vystoupení a nyní zahajuji otázky a odpovědi. Nejdříve pan Kelam. Děkuji mnohokrát. Já jsem z Estonska. Jsem eh, velmi vděčný za váš realistický a pozbuzující přístup k těmto otázkám. Všichni víme, že je příliš pozdě, asi, ale přesto má otázka je, jak bychom měli reagovat na tuto situaci, která tu je po dobu deseti let od známého projevu pana Putina. My jsme, my stále zanedbáváme naši společnou obranu a nereagujeme na dramatický nárůst ruských kapacit, vojenská cvičení a podobně. Musíme také navýšit naše rozpočty. To je velmi pomalý proces a domníváte se, že v této situaci je velmi důležité eh, navýšit eh, a zkvalitnit naši vojenskou spolupráci. Mám na mysli zejména Švédsko a Finsko. A nakonec eh, se to skutečně redukuje nejen na navýšení kapacit, ale na dostatečnou odhodlanost postavit se hrozbě která nyní vlastně se týká všech států okolo Baltského moře. Vy jste uvedli, že ruské námořnictvo v Baltském moři je v nevýhodném postavení. Můžete to vysvětlit? Jiné zdroje uvádějí, že navyšují své kapacity. A nejdůležitější otázka. Máme zájem o vaši analýzu v případě, kdyby Rusko zahájilo agresi nebo hybridní konflikt vůči jedné z pobaltských zemí, budou potřebovat okamžitou podporu eh, posily vojsk, dodávky vybavení a zařízení. A v této situaci má Rusko Kaliningrad a má převahu v, ve vzdušném prostoru. Jak zajistit, aby dodávky se dostaly do cíle, do, do členského státu, který byl napaden? Tuto otázku jsem předložil koncem listopadu v Pentagonu, kdy jsme měli delegaci, veden, která byla z Evropského parlamentu a odpověděli, že my se tam dostaneme. Ale mě by zajímal váš názor. Děkuji, pan Freund. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Eh, jsem eh, ze země, která nemá přístup k moři ve srdci Evropy a navíc neutrální země, tak to bylo vystoupení, které bylo zneklidňující pro mě. Mám několik otázek pro oba pány. Pane Rajtasalo, vy jste eh, zmínil výdaje na obranu jednotlivých evropských zemí, ale v absolutních číslech nikoli jako procento rozpočtu. Bylo by zajímavé to vidět v, z tohoto pohledu. My si to dokážeme vyhledat, ale možná pro příště, abychom si mohli udělat srovnání, tedy a ne tak jako vy. Já jsem neskončil, říkám. Je mi velmi líto. Paní předsedkyně, dobrá. Další věc. Zmínil jste eh, hybridní hrozby z Ruska. A vím, že to není vaše odbornost, ale můžete uvést příklady, co považujete za hybridní hrozbu, která pochází k pramení z Ruska. A pane Andersone, zmínil jste využití médií jako zbraní a opět eh, vysvětlete nám, ne snad příliš podrobně, ale přesto, co máte na mysli a co se v této oblasti odehrává. A konečně zmínil jste eh, vojenské cvičení Západ 17 na podzim letošního roku Švédsko, na to byli jste informováni o tomto cvičení? Probíhá komunikace o tom, co chtějí během toho cvičení rusové provádět a je to jenom určitý předpokladat, nebo jste to přečetli v novinách? Já bych rád věděl, zda existuje prostě nějaká komunikace v této oblasti o tom, co rusové dělají. A opačně sdělujete Rusům, co budete dělat. Už jsem trpělivější. Marek Jurek, prosím. Děkuji. Za prvé bych eh, chtěl poděkovat za nesmírně zajímavou prezentaci od obou generál, od pana generála a pana podplukovníka. A jedna poznámka. Já bych chtěl poděkovat panu Rajtosalovi za to, co řekl. Vítězství svobodného světa ve, ve studené válce nejen navýšilo bezpečnost, ale také, pokud se podíváme na výdaje, na vojenské otázky po dobu 20 let, tyto prostředky mohly být využity jinak. Takže to byla skvělá také e, příležitost skvělá, e, bylo to také z hlediska ekonomického velmi výhodné pro, pro Evropu. A všichni ti, kteří byli proti, na druhé straně z neopony my jsme přispěli také touto cestou k rozvoji Evropy. A na to často nyní zapomínáme. To je poznámka pro některé naše kolegy zde, ale spíše pro ně, ne pro vás, pánové. Tedy Chci se zeptat na dvě, na dvě věci. Můžete, chtěl bych navázat na pana Kelama. Bezpečnost eh, baltských států. Vy jste to naznačili, ale nás by to zajímalo podrobněji. Zejména bezpečnost Lotyšska a Estonska, protože to jsou země, které mají přímou hranici s Ruskem a to z, z, z, eh, znamená snížení bezpečnosti. Za druhé Kaliningrad. Vaše názory byly v tomto směru mírnější. Pan Rajtosal, pan plukovník Rajtosalo řekl, že obrana Kaliningradu je eh, z hlediska vojenského noční můra. My nechceme zautočit na Kaliningrad, ale tady vlastně vzniká hrozba a je to nástroj nátlaku na naše země, protože geostrategicky, i když eh, je to zcela jiná země, slouží stejnému účelu, jak, eh, jaký plnilo východní Prusko ve 20. letech. A během těchto let, když byla Varšava napadena, tak byla napadena z východního Pruska. Nebyla eh, Varšava napadena ze zbytku Německa. Takže Kaliningrad pro nás může představit velkou hrozbu. A z obou vašich prezentací, já jsem z Polska, takže vidíme, že budoucnost našeho společného regionu musí být eh, promýšlena velmi dynamicky. Musíme zvýšit výdaje a spolupráci. A to je patrné, eh, pokud je o přítomnost našich spojenců v Pobaltí a v Polsku. Uvažujete o navýšení spolupráce se Západem a v celé řadě oblastí a kroků, o kterých jste hovořili, myslíte si také, že v oblasti diplomatické bychom měli jednat o Kaliningradu? protože, jak pan plukovník Rajtosel řekl, mohl by to být problém pro Rusko. Tak možná, že Rusko by mělo uvažovat o této oblasti jako o ekonomické oblasti, která by mohla být propojená se Západem a nikoli eh, jako o předmostí, které ohrožuje region. Za 10 nebo 20 let situace se bude měnit ve všech těchto oblastech a můžeme uvažovat o tom, že jedna z orientací těch změn, jak se snažíme se přizpůsobit hrozbám a volíme eh, politické kroky, tak možná, že jedna z orientací by měla být demilitarizace té, té oblasti Kaliningradu. Jako naše představa která, se, která nenastane za rok, dva nebo deset let, ale musíme pamatovat na to, že to představuje hrozbu v našem regionu. Děkuji paní Ana Gomeš. Děkuji za velmi, velmi zajímavé a relevantní výklady k dnešní situaci. Dvě otázky. Za prvé, netýká se to pouze po Baltii, ale viděli jsme i jinde přelety eh, ruských stíhaček. které probíhaly eh, pochybně, dvojznačně, provokativně. I v mé vlastní zemi v Portugalsku došlo k řadě případů, kdy došlo k eh, přeletům ruských eh, letounů, které nebyly mm, identifikovány řádně a které mm, se nepřihlásily k řízení toho provozu. Takže to mm, zajímalo, zda na toto téma se hovoří v rámci evropské spolupráce na politické úrovni, ne na té vojenské, protože samozřejmě to se neomezuje pouze na pobaltí, ale tam je to zejména citlivé. A co, jaké vlastně to má pozadí? A souvisí to s ruském získávání pozicí ve Středomoří. A moje otázka pro vás jako vojáku je, jak se díváte na současná prohlášení eh, prezidenta Trumpa, eh, co se týče mm, NATO a zejména co se týče jeho vlastní mm, jeho nakloněnosti ruském, tedy tomu, co mu nabízí ruské vedení. Děkuji, paní Valero. Děkuji, budu hovořit švédsky. Já vím, že tady mě bude aspoň jeden člověk rozumět. A začnu otázkou rozpočtových škrtů, které, o kterých hovořil pan Rajtosalo. Pokud je o územní teritoriální jednotky, došlo k poklesům jinde. To je pravda, to se stalo. A důvodem zde bylo, že lidé v minulosti nevnímali tuto hrozbu a takto se odůvodňoval pokles rozpočtu na územní obranu a to byly důvody, které byly vedeny ve švédském parlamentu, když jsme analyzovali rozpočet a když se zabýváme rozpočtem na obranu, tak jsme necítili přímou hrozbu vůči Švédsku v té době a rozpočet byl tedy příslušně upraven. A mimo jiné jsme vycházeli v rozhodování z toho, že, že jsme tehdy naslouchali Hokanu Andersonovi, který byl poradcem, který byl v Moskvě a my jsme slyšeli, co tam zaznívalo a dostávali jsme informace o ruské hrozbě vůči Švédsku a z toho jsme vycházeli. Ale došlo ke změně, k obrovské změně od té doby. A myslím, že to bylo v roce 2010, když jsem byla v Moskvě a sešel jsem se s Hokanem. Tedy jako osoby, které rozhodují, se musíme, eh, musíme naše rozhodování upravit vzhledem ke kontextu. A musíme se na to dívat eh, z dlouhodobého pohledu. Ale pokud jde o rozpočtové nárůsty či poklesy, to je věc, které se dotkl jiný kolega. Eh, tím, že navýšíme rozpočet, nezískáme lepší obranou kapacitu. Je třeba vědět, jak využít ty finanční prostředky. Nevím, zda je potřeba více prostředků, ale je třeba zajistit, že ty prostředky budou nasměrovány proti skutečným hrozbám. A pokud jsou to vojenské hrozby, tak musíme podle toho jednat. Ale jedna věc, která se v minulosti stala, byla zlepšení vztahu s Ruskem. Díky obchodním iniciativám, dohodám a podobně. A já jsem vždy podporovala takovou diplomaci, abychom zlepšovali vztahy a vytvářeli vzájemné propojení, vazby a tak. A toho tak postupuje Evropská unie. To je mírový projekt, kdy státy spolupracují a tudíž se nehádají. Ale ve Švédsku jsme byli velmi obezřetní, pokud jde o projekt Nord Stream, tedy plynovod eh, skrze Baltské moře do Ruska a z Ruska tedy do Německa a to nás velmi znepokojilo. A my jsme necítili velkou podporu v té diskusi od členských států. Polsko bylo proti plynovodu a po Baltí také, ale ostatní členské státy nám neposkytly pomoc. A teď máme problém, pokud jde o Gotland, který je tak blízko A byla to otázka platformy, aby Rusové měli přímý přístup. A potom otázka Silverhamu. A povolení také nebylo poskytnuto, nevím, jak to přesně bylo, ale povolení prostě nebylo vydáno, aby se vybudoval aby se vybilo nezbytné zařízení aby, byl zajiš, aby byla zajištěna průchodnost. A teď eh, nová úloha na to Během tohoto období, když jsme omezili náš rozpočet, to bylo období, kdy eh, aliance se snažila si definovat novou roli. Já jsem byla na semináři v Helsinkách, to pořádalo na to a tam byla řeč o globálním přístupu a o těchto otázkách. Ale to byla situace, kdy nebylo jasno vlastně o orientaci na to do budoucnosti. A celá řada otázek je nejasná, pokud je o budoucí bezpečnostní politiku. A to znamená, že musíme dobře analyzovat, co nastane v budoucnosti a neměli bychom se jenom uspěchaně snažit navýšit eh, bez, rozmysl, eh, bez rozmyslu rozpočet, ale musíme skutečně vědět, jaké jsou opravdové hrozby, abychom se zaměřili na skutečné problémy, na ty správné problémy. Thank you. Děkuji. A nyní pan poslanec Zdrojevský. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, mám na srdci čtyři dotazy. Za prvé, ještě jednou k těm vojenským cvičením Ruska v Polsku. Já si myslím, že to v podstatě nejde srovnat, protože u toho cvičení Dragon jde o spolupráci na která je cvičena na polském území. Cvičení SAPAT mají obrovské rozměry. Jde eh, o to, že k tomu, aby ta cvičení mohla být vůbec zorganizována, bylo potřeba 9 tisíc vagónů. To znamená, že to jsou skutečně obrovské rozměry. A my se musíme dát velký pozor na to, nebo musíme bohužel vycházet z toho, že by z toho mohl vyplynout i nějaký agresivní charakter. Eh, druhá věc. Spojené státy a pan prezident Trump. Jeho Výpovědi jsou poměrně těžko interpretovatelné, zároveň musíme mít na paměti, že Spojené státy hrají z bezpečnostního hlediska velmi důležitou roli. Je to důležitý bezpečnostně politický prvek celého světa. Jak získáme ověřitelné údaje ze Spojených států nyní v době obrovské nejistoty? I to tedy musíme zohlednit při snaze posílit bezpečnost naší evropské oblasti. A třetí věc, to navazuje na otázku, kterou položila paní poslankyně Komeš. Mě by zajímalo, jak budeme reagovat na eh, tyto neustále se opakující události. V médiích se to často objeví pouze jako informace, hovoří se o překročení eh, hranic nebo o zásah do eh, vzdušného prostoru Jde, dejme tomu, i o ponorky, které se dostávají do eh, přímořských oblastí Švédska a já se ptám, jestli už to nestačí, jestli by naše reakce na tyto testy, na vnitřní soudržnost, eh, na naši vnitřní soudržnost, jestli už bychom tedy neměli reagovat jinak, jestli ta naše dosavadní reakce je skutečně dostačující. A čtvrtá otázka je spíše analýza, protože vím, že nejste pouze zástupci armády, ale že jste zároveň analytici. To znamená, že já se vás ptám, pokud budeme vycházet z toho, že potřeba nebo spotřeba zemního plynu a ropy eh, v Evropě ve Spojených státech neustále roste. Dříve jsme používali eh, ruská auta, Moskvič, Volha, používali jsme i ruské fotoaparáty nebo ruskou eh, kosmetiku, ale já se ptám, do jaké míry je možné, že tedy Rusko zvýšilo výdaje na obranu 80%, zároveň eh, ovšem po, eh, poklesl vývoz, to znamená, že já se ptám, jaké jakým způsobem tedy Rusko získalo takovou tu ekonomickou výhodu jak to vypadá se skutečnými hospodářskými možnostmi Ruska. Vzhledem k tomu, co o jeho hospodářské situaci víme a vzhledem k tomu, že jeho výdaje na rozpočet vzrostly 80 Děkuji, pan kolega Bustináru, Děkuji, paní předsedkyně. Musím vám upřímně říci, že něco z toho, co jsme neslyšeli, pro mě bylo studenou sprchou. Až ledově studenou. Ale eh, u některých eh, těch věcí jsme zkrátka věděli, že nastanou. Musíme vzhledem k matematickým zákonitostem, statistickým zákonitostem se této skutečnosti postavit. Já jako Evropan bych chtěl přivítat tyto prezentace vojenských expertů. A paní předsedkyně, já vás vybízím, abyste zorganizovala společnou diskuzi s AFETem, na které bychom si mohli poslechnout takovéto prezentace, jako jsme slyšeli dnes. A kromě toho se domnívám, že by bylo dobré zorganizovat společnou diskuzi na téma Černého a Balckého moře dohromady, protože ty výzvy a ty problémy jsou stále více nejen podobné, ale společně se to stává největší hrozbou pro členské státy EU. A já se tedy vynasnažím, aby to bylo možné, aby se ty rozpravy mohly konat. A nyní otázky. V čem spatřujete podobnosti a rozdíly mezi oblastí Balckého a Černého moře? protože nepochybně tu určité rozdíly jsou. Já se v tuto chvíli nebudu pouštět do větších detailů, ale jde mi o základní rozdíly z, vojen, z hlediska vojensko-obraného. E, a druhá věc, pobaltské státy, ať už jsou nebo nejsou členy NATO, co by poradili členským státům z Balkánu, e, které jsou na pobřeží Černého moře, Rumunsku a Bulharsku. To, co tady děláte, je velmi významné, ale pro některé eh, některé oblasti u Černého moře nejdou touto cestou a nenásledují vašeho příkladu. Vy jste hovořili o konceptu A2AD, zamezení přístupu. Podle mého názoru obrovská přítomnost Ruska v Sýrii a u ehm, středozemního moře je podobná. Také to zapadá do konceptu A2AD, snaze o zabránění přístupu protivníka. Jde také o vstup do Černého moře. Pokud eh, si vzpomeneme na to, jaká je specif- jak specifická je situace uh, u, průli, u Bosporu. Pokud srovnáme Balské a Černé moře, tak zjistíme, že Černé moře je mnohem komplexní, v mnohem komplexnější situaci a e, Krym se nachází uprostřed toho e, moře. Já vám tedy chci poděkovat. E, jsem velmi rád, že jsme si mohli vyslechnout vaše příspěvky. Děkuji vám, pane kolego. Dříve než se e, chopím slova jako řádná členka, ráda bych přenes, přednesla stanovisko pana e, Schaffhausera prohlašuji, že pan Schaffhauser byl na seznamu řečníků. Chtěla se mu eh, dát slovo po paní Valero před panem Zdrojevským. To je tedy moje stanovisko k tomu, že pan Schaffhauser opustil místnost. Ráda bych poděkovala oběma řečníkům za velmi zajímavé příspěvky. Pro nás je důležité, abychom neopakovali podobné chyby. Je na snadě, že jsme si v tuto chvíli mnohem více vědomi těchto eh, skutečností. Eh, pane podplukovníku, eh, vy jste zmínil ty milníky, ty Putinovy projevy. Takřka všechno bylo do té doby zaznamenáno v oficiálním ruském konceptu a bylo to prezentováno. A pro nás je v tuto chvíli zásadní válka v Grozii, protože poprvé po relativně mírovém období Rusko rozhodlo, že oficiálně tedy takto bude postupovat a já se domnívám, že je potřeba tedy trochu poopravit naše koncepty a vzít e, toto v potaz, poučit se z války v Gruzii, protože to byl v podstatě jakýsi trénink. Ne pouze z geopolitického hlediska, platí tu jednoznačné geopolitické zájmy do krize v Gruzii ty jednotky nebyly schopny spustit velkou ofenzívu. Následně začalo masivní posilování kapacita jednotek a I nyní, po této válce, eh, zapojujeme Rusko do vojenské spolupráce ve formátu NATO. Došlo tedy k jednoznačným změnám v regionu. Před několika málo týdny první americké jednotky vojáci dorazili do Polska Jsou tu tedy dalekosáhlé plány jednotek na to ve zbytku našich států v, v pobaltských státech například. Domnívám se, že země v tomto regionu začaly sami zvyšovat svoje výdaje na obranu. Musíme zmínit Estonsko, kde výdaje na obranu jsou ve srovnání s jeho rozpočtem a s velikostí jeho území poměrně vysoké. Estonsko tedy investuje poměrně velkou část svého rozpočtu právě do, na, do obrany. Polsko přijalo naprosto nový kon, obraný koncept. Snažíme se soustředit i na územní obranu, což je podobné fínským snahám je důležité zmínit cvičení zapad, protože si musíme uvědomit, že byť se snažíme vést s ruském dialog, tak to byla Varšava eh, a Stockholm, to znamená Polsko a Švédsko, co bylo tedy označeno za jasný cíl. pár to není pouze ruská záležitost, patří tam také Bělorusko. I Bělorusko je toho součástí. To znamená, že i to musíme vzít v potaz, když koncipujeme naši politiku tváří v tvář těmto zemím. A tady mám na, na mysli především politiku eh, průmyslovou. Děkuji vám, pánové. Bylo velmi zajímavé vyslechnout si vaše prezentace a byla bych ráda, pokud byste nyní odpověděli na dotazy vznesené poslanci. Mám odpovědět na všechny otázky? Pokusím se, pokusit, pokusím se odpovědět na co možná největší množství těch dotazů, ale stručně. Nejprve pan Kalam, jak máme tedy reagovat eh, v dnešní situaci, protože eh, jsme zanedbali eh, vytváření obraných kapacit. Já si myslím, že dvě věci bychom měli vědět, bychom měli tady dělat v období míru a měli bychom je dělat i nyní. Měli bychom tady dbát na bezpečnost států a Ehm, zároveň bychom měli spolupracovat v oblasti doprav, obrany, protože, jak víme, rozpočtových prostředků není mnoho. Měli bychom se tedy soustředit na eh, spolupráci v, rázni, v různých fórech a zároveň jsou důležité i národní eh, snahy. Já se k tomu ještě vrátím. Eh, musíme tedy investovat víc. Ruské námořní jednotky a jejich pozice ze strategického hlediska souhlasím s tím, že tedy Rusko zvyšuje svoje kapacity, má, je, má nové lodě v eh, pobaltské oblasti, v Baltském moři, ale eh, pokud jde o to, jak navýšit tedy eh, naše obrané možnosti v oblasti pobaltské, v oblasti Baltského moře, jak tedy můžete jak můžete jednat v okamžiku, kdy všichni ostatní jsou na druhé straně? Já si myslím, že z tohoto hlediska ta situace je jednoznačná. Pro ruské vojenské plánovače je to tady velmi nepříjemná situace. Pokud jde o Kaliningrad, jak tedy eh, posílit situaci pobaltských eh, zemí vzhledem konceptu A2AD, já si myslím, že eh, to bychom se měli zeptat Pentagonu, ale souhlasilo by to pravděpodobně s mojí analýzou. Pokud bude potřeba, aby se tam dostaly jednotky a pokud by se objevilo nějaké riziko, nebo pokud by byla nějaká hrozba, pokud by v této oblasti probíhala válka, tak by to znamenalo, že by se tady v Kaliningradu tady musela použít vojenská síla. A to by v podstatě byla tedy vojenská operace, eh, díky níž by se Kaliningrad chránil. Eh, museli bychom tedy odstranit to riziko, které by tu hrozilo. Další věc, výdaje na obranu v procentech, máte pravdu, já k tomu dodám jednu historku. Pokud se podíváte, jak ty výdaje klesají a kam se ty prostředky investují, tak pro nás, pro Evropany, to bude ještě problematičtější, protože mnoho eh, z malých států v EU má profesionální armádu eh, a většina eh, z peněz se investuje do personálu. To znamená, že už takřka nezbývají žádné prostředky na výbavu. Většina států v Evropské unii, které spolupracují v rámci EDAS, investují méně než 20 celkového rozpočtu eh, na obranu na eh, veřejné zakázky. A to podle mého osobního názoru není dost. Potom ta hybridní, rizika hybridní hrozby. Moje osobní, můj osobní názor je ten, že musíme nově definovat tu myšlenku. Nejde pouze o vojenské záležitosti, eh, nebudete v konfliktní situaci čelit pouze vojenské hrozbě. To je naprosto jasné. Jde eh, také o eh, manipulaci, vněšování se, o vyjednávání, o vojenský tlak. Já si myslím, že to je eh, věd, svět, který je úplně jiný ve srovnání s tím, jak to bylo před 20 lety. To co bylo tedy před 25 lety eh, hybridní, je dneska úplně normální. To znamená, že z mého osobního hlediska je to tak, že ty hybridní eh, hrozby jsou velmi důležité. Musíme se soustředit na eh, ty detailní hrozby, které vyplývají z toho komplexního diskurzu hybridních hrozeb, který nikdo nedokáže rozumně definovat. My se snažíme tedy ovlivnit ostatní tím, jak hovoříme. To je to zásadní. Uh, we had a question about... Byla tady otázka ohledně Kaliningradské oblasti pro obranu Kaliningradu, který stejně nebude nikdo atakovat. Proč jsem to říkal? Protože to je noční můra ruských plánovačů. Abychom pochopili, jak Rusko plánuje, tak se musíme podívat na rámec jejich definice bezpečnosti v mezinárodním prostoru a tady v Pobaltí. A ruští plánovači dělají svou práci v kontextu, ve kterém pracují, to znamená, zda tam může vzniknout vojenská hrozba. A na to mají oni připravovat plány. Samozřejmě dělají stejné plány pro jiné případy. Já si osobně nemyslím, že Polsko nebo kdokoliv jiný by měl atakovat Kaliningrad, ale oni prostě se na to musí připravit. Takže to je první část té mé prezentace, to znamená, jak eh, nahlížíte na to, co by vaši vojáci měli dělat. taky bych chtěl trochu rozvést další věc. Kaliningrad je v této napjaté situaci velice užitečný v Pobaltí. Je to pro Rusko užitečné do té míry, že ehm, jak si e, zůstává pod úrovní té stávající krize z pohledu použití síly. Čili pokud by náhle se eh, to eskalovalo, tak užitečnost Kaliningradu by klesla. Takže proto eh, je to pro ně teď důležité. Jestliže tam zůstane jedna mobilní platforma v Kaliningradu, tak toho budou plné eh, západní média a přitom to je jaksi účelem platformy, aby se tam pohybovala. Ale jestliže by to udělalo vlny v západních médiích, tak strategická komunikace eh, eh, je eh, že, taková, že když se cokoliv stane, tak hned je toho, jsou toho plné noviny a to oni si nepřejí. Takže hm, dále otázka paní Gomeš o těch přeletech a prohlášení Trumpa o NATO, co s tím? Já myslím, že prohlášení Trumpa ohledně Evropy, bez ohledu na to, co se stane, eh, většina toho jsou jenom řeči, ale to, co Trump říká to mm, už říkali jiní zdvořile za posledních 50 let nebo existence NATO, je to o otázce dělby zátěže. Teď je možnost, že Evropa ehm, jak si pokročí, protože Trump říká explicitně co, to, co ti jiní tak to neříkali. Dále eh, paní Valero z Švédska. Ano, máte pravdu, došlo k poklesu výdajů na zbrojení u tradiční obrany, ale také i e, u celkových e, nákladů e, část prostě těch teritoriálních prostředků bylo použito na něco jiného. Myslím si, že aspoň od roku 99 došlo k poklesu kapacit na to inteligentní obrana, politické otázky, kdy se snažili jaksi obejít tu skutečnost, že e, vydáváme na obranu málo, přestože to všichni vědí. Hm, takže chytrá e, obrana nám teď e, dost nepomůže, jestliže mm, nebude docházet k nárůstu. Jestliže to bude skromný, ale pravidelný nárůst, tak si ta situace zlepší. Hmm, paní předsedkyně upozornila, že už eh, nezbývá dost času pro dalšího řečníka. Eh, dobře, děkuji. Já tady zareaguji na některé mm, otázky, které zůstaly nezodpovězeny. To je výhoda, že jsem druhý. Eh, byla tady otázka, co jsem myslel tím využíváním informací jako zbraní. Vidíme to v široké škále hybridních hrozeb. Některé příklady. Já vnímám při systematickém využívání dezinformací, tam ta snaha ovlivňovat cílové posluchače a oficiální zprávy z zpravodajských služeb Spojených států se také snaží eh, ovlivňovat, nebo kdy, tedy zjistili, že tam byly snahy ovlivňovat prezidentskou kampaň ve Spojených státech, nebo příklad ze Švédska, viděli jsme celou řadu sfalšovaných Eh, dopisů. Známý byl falešný dopis, který uveřejnila ruská média, které údajně jako měl podepsat eh, ministr obrany, aby poblahopřál k prodeji zbraní eh, na Ukrajinu. To je přesně ten způsob, jak oni šíří dezinformace různými kanály. V této oblasti je třeba taky vzít v potaz Eh, rozvoj sociálních médií, které jsou přístupné k lidem okamžitě a to je významné hřiště právě pro tento typ dezinformací. Dále tu byla otázka, jak eh, to probíhá, jedná se o systematický dialog prostřednictvím takzvaného vídeňského dokumentu, kdy existuje celá eh, řada pravidel, kdy se musí vojenská cvičení předem ohlašovat a, kdyby, a, a správně by to všichni měli mm, prostě do písmene dodržovat, aby byla zajištěna bezpečnost. To vzniklo v době mm, studené války. Já bych chtěl jenom zdůraznit otázku Kaliningradské oblasti, už se o tom hodně hovořilo, ale e, když jsem byl e, mladý, tak mi instruktor říkal, nezapomeňte se dívat do mapy, protože mapa vám nelže, nebo málo kdy. A takže jsem, když se podíváte na mapu a uvažujete o moderních e, zbraňových systémech, tak já bych prostě zdůraznil, jak je důležitá kaliningradská obraz, oblast a její eh, jaksi význam pro pobaltí, eh, kdy třeba eh, tam mohou být balistické rakety ruské a tak dále. Všechny dohody ohledně řešení incidentů, aby nedocházelo k náhodným in, eh, eh, eskalaci v důsledku náhodných incidentů. Eh, ve Švédsku třeba bychom si to měli znovu projednat a promyslet jakýsi etický kodex, jak se chovat v případě, že dochází k něčemu v těchto složitých malých oblastech, jako je po Balti. Já nebudu tady přemýšlet o tom, k čemu dojde ve Spojených státech v souvislosti s Evropou. Eh, já mám stejné informace jako vy a jako každý jiný, takže prostě počkáme a uvidíme a budeme pozorně poslouchat, co se dozvíme od nové americké administrativy. A tím bych asi skončil. Děkuji. Ještě jste chtěl něco doplnit, něco, co jste chtěl říci? Dobrá. Takže dámy a pánové, Chtěla bych poděkovat za toto dopolední zasedání. Děkuji našim dvěma panelistům, eh, panu Tomas eh, eh, ze Švédska a z Finska, pánům Andersonovi a Rajcalovi. Děkuji.